OK, Jackie, we'll start. Tak Jackie tady je, tak můžeme začít. Franku, máš slovo. Thank you so much and good afternoon everybody. Thank you for giving me Europe. Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání na vaše jednání a možnost prodiskutovat s vámi dnes odpoledne situaci z našeho hlediska, pokud jde o rozvoj řízení letového provozu v Evropě. Budeme společně také diskutovat eh, o vývoji eurokontrolu do budoucna. Pokusím se omezit své úvodní vystoupení, tak abychom měli eh, více času na diskuzi. Eurokontrol podporuje a vždy podporoval jednotné evropské nebe. My jsme v minulosti hodně pracovali na tom, aby jednotné evropské nebe začalo fungovat a vnímáme eh, tuto koncepci jakožto budoucnost eh, pro evropské řízení letového provozu. Neexistuje k tomu žádná jiná alternativa a to platí nejenom pro eh, Evropskou 28, ale pro všechny členy Eurokontrolu, kterých brzy bude 40 po přistoupení Gruzie 1. 1. 2015. Klíčovým prvkem jednotného evropského nebe eh, bylo jmenování eurokontrolu takzvaným správcem sítě. Tím pádem můžeme sehrávat eh, mnohem aktivnější roli, pokud jde o snižování spuštění a už jsme dosáhli měřitelných výsledků v této oblasti. Snížili jsme také své vlastní náklady a to významným způsobem a tak jsme nyní schopni přispívat eh, k výkonnostním cílům eh, pro období RP1 až 2 a to eh, poměrným způsobem. Což znamená, že pokud by takto postupovali všichni, včetně členských států Evropské unie, včetně všech poskytovatelů letových navigačních služeb a tak dále, tak by se podařilo těchto cílů dosáhnout. Neříkám, že to pro nás bylo nějak snadné, ale na druhou stranu se domníváme, že jsou to cíle dosažitelné. Nyní jsme svědky, nebo respektive sami vidíme, chápeme, jak můžeme eh, pomoci poskytovatelům letových navigačních služeb snížit náklady například na národní úrovni anebo centralizací služeb na centrální úrovni. Jsem si jist, že všichni dobře víte o iniciativě, kterou jsme rozvíjeli společně s členskými státy, s ozbrojenými služkami a s letišti v posledních 12 měsících. Jde nám o to zaměřit se na menší počet eh, podpůrných služeb v oblasti ATM, e, v oblasti řízení letového provozu a navrhujeme způsob, jakým by těchto devět služeb mohlo být implementováno efektivněji a také za nižších nákladů, a to prostřednictvím centralizace, čímž nemám eh, na mysli to, že by vše eh, nyní řídil Eh, Eurocontrol, ale že bychom se otevřeli volné soutěži. Uvedu příklad. Nový Cezar, tento operační koncept Cezar je založen na trajektoriích 4D, to znamená, že eh, letadlo se naplánuje, že použije určitou trasu a uvede a program vlastně vypočte výšku a místo každý jednotlivý okamžik a tyto informace jsou následně sdíleny se, sdíleny se všemi ostatními a právě to sdílení je nesmírně důležité při řízení letového provozu. Jednotná služba plánování a popisu letové trasy bude znamenat, že informace budou soudržné a kompatibilní, navíc to bude vše levnější a rychlejší ve srovnání s samostatnými 40 domácími systémy v jednotlivých státech Eurokontrolu. Zároveň jsme se věnovali také optimalizaci z hlediska životního prostředí, protože naším cílem je rovněž snížit emise a používání eh, paliva, takže i tady se snažíme dosáhnout cílu Evropského jednotného nebe. Soustředili jsme se na datové služby, protože tam si myslíme, že ten centralizovaný systém dává smysl. Na všech zasedáních a během diskuzí či seminářů, které se týkaly těchto témat v posledních 12 měsíců, jsme nenarazili na to, že by někdo spochybnil tu základní logiku koncepce centralizovaných služeb. Evropská komise vždy podporovala tuto koncepci a já se ještě k tomu vrátím společně s tématem S2 plus za okamžik. Podívejme se tedy na centralizované služby blíže. My jsme vypracovali koncepci eh, centralizovaných služeb pro každý provoz. Zorganizovali jsme k tomu více než 20 seminářů se všemi zainteresovanými stranami. Obrátili jsme se také na nezávislou společnost, aby nám pomohla ocenit nákladovou výhodnost takovýchto centralizovaných služeb a zjistili jsme, že jsme byli vlastně velice konzervativní s našimi odhady a že čisté výnosy budou možná ještě vyšší než 1,5 eh, až 2 miliardy eur, což byl náš odhad pro desetileté období po zahájení centralizovaných služeb. V tuto chvíli probíhají konzultace se 40 členskými státy a usilujeme o jejich souhlas s dalšími kroky. Vedeme diskuzi také s komisí abychom zjistili, jaké financování z Evropské unie bude k dispozici pro tento projekt. My jsme požádali v tuto chvíli členské státy, aby nám odsouhlasili pokračování této iniciativy centralizovaných služeb za pomocí vlastního rozpočtu Eurocontrol, ale samozřejmě, že naše prostředky jsou omezené a přitom přispíváme poměrným dílem k těm výkonnostním cílům a tak by nám trvalo několik let navíc, než bychom těch výsledků byli schopni dosáhnout, což není ideální. Hledáme tedy eh, nějakou podporu z evropských, eh, transevropských dopravních eh, sítí. Jaké jsou výhody celého systému? Je to jednak nákladová výhodnost, ale je to také výhodnost z hlediska provozního, dochází ke zvýšení kapacity a zvýšení v oblasti bezpečnosti, což je samozřejmě dobrá zpráva. Také vzhledem tomu, že právě teď se dokončují cíle pro období RP2. ANSP, poskytovatele ANSP budou potřebovat podporu pro dosažení těchto cílů a Myslím si, že izolovaně na národní úrovni to bude velice obtížné. Proto si myslím, že centralizované služby by zde mohly sehrát velice cenou roli při snižování eh, těch roztříštěných nákladů na infrastrukturu. Pokud jde o Cesar, tak vím, že celá řada subjektů, včetně leteckých společností, je poměrně netrpělivá a očekává eh, konečně eh, výsledky. Centralizované služby zavádí některé výsledky Cezar eh, do provozu a Doufejme, že budou tedy velice rychle uvedeny do praxe a pokud se tak stane, tak si myslíme, že bude podpořen celý tento program. Kromě toho to pomůže tomu, aby Cezar a jednotné evropské nebe obecně pokryly skutečně celou Evropu, což je velice důležité, pokud chceme dosáhnout zlepšení eh, ve výkonnosti. Naším cílem je, aby centralizované služby pokrývaly všech 40 členských států eurokontrolu, což je v souladu s evropskou politikou pro sousedství a letectví. A navíc myslíme nad rámec Evropy. Uvedu příklad. Evropská databáze AIS, která funguje 10 let, to je eh, evropské vynikající technologické řešení, které se používá i mimo Evropu, například v Jižní Africe a Novém Zélandu. Takže Evropa vlastně vyváží tyto eh, rozvinuté technologie do jiných eh, regionů a můžeme Takto postupovat také v případě centralizovaných služeb. I tady může dojít eh, k vývozu evropských odborných znalostí a výstupu z vývoje do zbytku světa. Další důležitá věc je, aby se eh, zaváděly tyto systémy také v AKEO v Montrealu. Je potřeba teď eh, přesvědčit ICAO, aby eh, tento náš systém zohlednil. Centralizované služby ovšem také mají dopad na pracovní místa, znamená to ale navýšení pracovních míst. Samozřejmě, že téma počtu pracovních míst je vždy citlivé a tak jsem velice rád, že ho můžeme řešit hned na začátku. My si myslíme, že tato iniciativa centralizovaných služeb vůbec žádná pracovní místa v Eurokontrolu nebo eh, v ANSP neohrozí. V tuto chvíli je mezi poskytovateli letových navigačních služeb eh, celá řada služeb, eh, která bude které nebudou, eh, tyto služby nebudou ohroženy eh, centralizovanými službami, eh, naopak některé z nich budou dále rozšířeny. Navíc vidíme i další nové příležitosti pro nová pracovní místa. Představa je taková, že by centralizované služby neřídili pracovníci Eurokontrolu interně tady v Bruselu nebo v Hágnu, spíše bychom se některých současných činností, které nyní máme na starosti, eh, vzdali. A místo toho bychom požádali poskytovatele letových navigačních služeb, eh, aby eh, sami na základě výběrového řízení usilovali o provozování těchto hm, celoevropských služeb. A teď mám tedy na mysli v rámci 40 států eurokontrolu. Výhodou by bylo, že poskytovatelé by začaly fungovat také mimo své národní státy a byly by tak nuceni k užší spolupráci při poskytování služeb v rámci celé Evropy. Vidíme, že někteří poskytovatelé mají již nyní zájem o takovéto provozování služeb. Někteří jiní poskytovatelé zase tak nadšení nejsou, to rovněž musím přiznat. Někteří z nich mají obavu o míru kontroly, kterou budou mít v případě těchto nových služeb a my se snažíme všem vysvětlovat, jak by to v praxi mělo fungovat. Celkově ovšem musím říci, že ta reakce doposavat byla velice pozitivní, dokonce i ze strany výrobců zařízení letového provozu a dokonce i ze strany ozbrojených služeb eh, nejlépe připraveni na používání jsou samozřejmě uživatelé leteckého prostoru sektoru a letové společnosti. Myslím, že to ukazuje, že se jedná o krok správným směrem, který můžeme provést rychle a také koordinovaně v rámci celé Evropy. Jak už jsem říkal na začátku, pozitivně se ke koncepci staví také Evropská komise. Ta ho dokonce zapracovala do svého návrhu SES 2+, Já teď nechci diskutovat o SES 2 plus, eh, nicméně řekl bych, že centralizované služby eh, by měly být dále rozpracovány, pokud eh, chceme je do budoucna snižovat náklady. Centralizované služby můžeme vnímat jako takovou střední eh, cestu mezi současnou situací národní fragmentace a mezi plným oddělením služeb. Centralizované služby představují z našeho hlediska pragmatický kompromis, tedy něco, čeho lze dosáhnout eh, relativně rychle. Dále si myslíme, že SES 2 e Plus také podporuje roli správce sítě. My to podporujeme, je to další eh, prvek, který je pro nás eh, velice smysluplný. Myslím si, že role správce sítě bude do budoucna rozšířena. Správce sítě bude mít skutečný dopad na výkonnost celé sítě, například pokud jde o omezování spoždění a zefektivnění letových tras letadel, čímž pádem dojde k úspoře paliva, snížení emisí a úspoře peněz. Provedli jsme se nedávno průzkum a zjistili jsme, že tady je velká podpora, pokud jde o význam eh, role síťového správce. My jsme si zadali tento průzkum, protože se snažíme také revidovat roli a strukturu eurokontrolu jako takového. Každá organizace podle našeho názoru mm, by měla pravidelně spochybňovat svůj současný stav a uvažovat o zlepšení, takže i my eh, Teď vedeme diskuze se zainteresovanými stranami, především s členskými státy, s letišti, ozbrojenými složkami, protože my jsme mezivládní organizací, takže státy vyjadřují velice jasně své názory ohledně toho, jakým způsobem bychom měli fungovat, jaký způsob řízení bychom měli uplatňovat ehm, zda bychom měli případně rozšiřovat své současné eh, členství. Eh, je třeba vzít v potaz eh, ku příkladu nedávný jev, a to je navýšení přeletů nad Evropou. Dříve tomu tak nebylo. Jedná se dnes především o nové lety, které směřují do megacenter ve, ve státech zálivu a z našeho hlediska má smysl zlepšit eh, tyto vazby, tak aby ta síť byla ještě efektivnější, což znamená, že Eurocontrol bude ještě užitečnějším partnerem pro Evropskou unii a samozřejmě také pro vás, pro parlament. A to je přesně náš smysl, být užiteční a spolupracovat se zainteresovanými stranami eh, tak, aby se eh, Evropské jednotné nebe stalo realitou. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Foster, jako první. Vy jste tady byla jediná, když jsme začínali, takže prosím, máte slovo jako první. Děkuji mnohokrát. Za chvíli musím odejít, takže děkuji za vstřícnost, pane předsedo. Děkuji, že jste mezi nás přišel, pane Brennere, zastupujete Eurocontrol. Navíc eh, to načasování je skvělé, pane předsedo, protože se zabýváme se s 2+, plus a před eh, nějakou dobou jsme také řešili jednotné evropské nebe, měli jsme mou zprávu z vlastního podnětu. Téma je aktuální, komise na tom také pracuje velmi intenzivně a snaží se o to, aby členské státy v této oblasti postupovaly více aktivněji. Pro Spojené království, pro můj členský stát to platí, díváme se velmi pozitivně na výhody a přínosy z tohoto vyplývající. Vaše argumentace a vaše připomínky reflektovaly otázku pracovních míst, případně jejich ztráty. Tam existuje v některých členských státech obava, my ji všichni nezdílíme, minimálně v dlouhodobém horizontu. Také to bylo aktuální z toho důvodu, že zrovna vyšel článek ve Flight Magazine a zdá se, že budeme velmi konkurovat se Cezarem a oni už Next Gen ve Spojených státech zkoušejí a je to velice důležité pro výzkum, ale také pro technologii, kterou chceme v této oblasti prodávat. Takže jménem ECR chci mnohokrát poděkovat za vaši prezentaci. V každém případě máte v Evropském parlamentu své zastánce, pan Marinesku jako zpravodaj je zde přítomen a myslím si, že je potřeba tady trochu tlačit na pilu, protože vy jste hovořil o určitých Eh, přínosech, například snižování cen, zkracování tras, méně paliva. To je všechno příliš důležité na to, abychom to mohli ignorovat. Takže ještě jednou děkuji za ECR a budeme se těšit na brzkou zhledanou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Marinesku. Děkuji. A děkuji vám, pane Brenner, za vaši prezentaci. Dovolte jen pár několik rychlých otázek. Co se týče centralizovaných služeb, vy jste řekl, že máme poskytovatele, kteří s tím souhlasí a i poskytovatele, kteří nesouhlasí. Pokud já vím, tak obecně souhlasí s principy, ale nesouhlasí s výčtem eh, všech těch služeb. Je tam rozdělení na nějaké dvě skupiny, zhruba pět jich souhlasí, čtyři nesouhlasí. A je to, myslím, něco, co byste měli vyřešit. Vy jste říkal něco o efektivnosti nákladů, efektivním využití nákladů a přesně o tom byste se s nimi proto měli bavit. Protože zatím to vypadá, že vlastně žádná takováto analýza nákladů a výhod neexistuje. Řekl jste také, že eh, vás těší, že role v rámci SES 2 plus se bude zvětšovat. A já se vás proto chci zeptat, eh, co si myslíte o vyčlenění těchto manažerů z Eurokontrolu, jak se to navrhuje v SES 2 plus a co si myslíte o tom, že by se z PRB, Performance Review Body, měl stát nezávislý regulátor, protože vlastně ze své podstaty by to měla být nezávislá instituce? Děkuji vám. Děkuji, paní Meissner. Děkuji vám, pane Brennere, za vaši prezentaci. Ono to zní všechno moc krásně, než aby to bylo pravda Eh, no to vypadá jako skutečně situace win-win, tedy výhodná pro všechny členské státy. Ušetří, budeme mít jednotné nebe, budeme mít ehm, zajištěnou eh, bezpečnost letového provozu a dost pracovních míst eh, do budoucna. Ani členské státy se nebudou svých kontrolů muset vzdát vzhledem k jednotnému evropskému nebi, to je také hrozně hezká věc. A já se v podstatě proto chci zeptat na tyto věci. Jednak řekl jste, že bude možné, aby všechny členské státy eh, dali nové úkoly svým leteckým kontrolorům. A to i v tom kontextu Eurocontrol EASA. Podle stávajícího stavu budou ty členské státy s tímto souhlasit? A jak si rozdělí kritéria, kdo dostane za úkol co? Přece bude se to muset nějakým způsobem rozdělit a to má smysl jenom, když to pak někdo bude řídit. A to asi budete vy, předpokládám. Takže to je jedna věc. A za druhé, eh, řekl jste, že nedojde ke ztrátě pracovních míst, naopak, že se nová pracovní místa budou vytvářet tím, že tady budeme exportovat eh, tuto high-tech oblast do zahraničí, jak to bude s tímto. A za třetí, když už jsme u těch centralizovaných služeb, tedy Eurocontrol, které se mají vlastně jaksi decentralizovat a odevzdat určité své úkoly jinam, tedy těm kontrolorům letového provozu, které úkoly to konkrétně budou. A nakonec, Stane se tím Eurocontrol levnější institucí pro členské státy? Protože já už jsem slyšela, že z některých států, že Eurocontrol má spoustu zaměstnanců, ale nepracuje vždy úplně extra efektivně. To je tedy taková kritická otázečka na závěr. Děkuji vám. Děkuji, pan Krámr. E, I já děkuji za přednášku a omlouvám se, pane předsedo, že jsem přišel pozdě. Já jsem tady měl velmi důležité hosty z Německa, kteří jsou teď konec konců zde, takže alespoň vám to trošku kompenzuji. Takže otázka. Jak my jako europoslanci můžeme podpořit vás v tom, co děláte? E, za druhé, e, my už jsme tady jednou diskutovali o jednotném evropském nebi je to vlastně všechno už hotová věc. Je to v evropské legislativě, členské státy legislativu porušují. E, co byste navrhoval, abychom prosadili, aby i členské státy, kteří jsou legislativní tvůrci, dodržovali legislativu, kterou dodržovat mají? A e, chci se zeptat, proč to tak vlastně zatím není? Co členské státy říkají na svou obhajobu v této věci? Pan Koch. Děkuji vám, pane Brennere, za prezentaci. Jednotné evropské nebe už nás zaměstnává mnoho let. Je to pro nás příležitost, konec konců i pro vás prostřednictvím centralizovaných služeb, ale já zde pořád nevidím žádný pokrok. A nevidím zde ani žádný pokrok u těch SPS bloků, u těch funkčních bloků. Jaké jsou důvody, proč to nikam nepokračuje? A druhá věc, kterou chci zmínit, kontroloři letového provozu. Eh, v USA je tato oblast daleko efektivnější než v Evropě. Zajistí nám jednotné evropské nebes efektivnění eh, této práce, anebo budeme muset dělat ještě něco dalšího, abychom toho dosáhli? Děkuji vám. Děkuji. Ještě někdo, než, než dostanu slovo já? Tak tedy já. Má otázka se vlastně týká eh, některých těch témat, eh, která zmínil pan Brenner a i poslanci. Jak přesvědčíme členské státy, že takto právě musíme postupovat dále, protože eh, zdá se, že nedokážeme přesvědčit členské státy o ničem, co je potřeba dělat na evropské úrovni, pokud jde o oblast dopravy. Ehm, podstatě eh, velmi často máme dojem, že členské státy nedovedeme přesvědčit o ničem evropském, co se týče dopravy jako celek, ale eh, pokud jde o zprávu dopravy, tak zejména. Za další, myslím si, že jste se velmi hezky vyhnul tomu, že jste, eh, tomu celému SES 2+. Plus. Já to svým způsobem chápu, ale... Eh, mě volali lidé a ostatním poslancům a poslankyním městě taky s tím, abychom to zamítli. Tady ten unbundling eh, služeb nebo non-unbundling, tedy združování, oddružování. Ten bundling a unbundling to je takový postrach našeho výboru už pomalu. No a za další vymluvíte o nulové ztrátě pracovních míst, což je velmi zajímavá analýza z vaší strany, protože Odbory jsou naprosto přesvědčeny o tom, že dojde ke ztrátě pracovních míst. A tím pádem tady máme eh, takový trošku problém vnímání. Vy říkáte, že žádná místa se neškrtnou, jiní říkají, že ano. A je to i tedy přesvědčení právě odboru a kontroloři dopravy nám tady demonstrovali před pár týdny na Plas Luxemburg před, před dveřmi a určitě se nám ještě tady objeví párkrát. Takže jak překonáme ten dojem, který panuje, že všechno toto Cezar, SES2, SES2+, plus, že to povede tedy ke ztrátám míst. Jak to překonáme? Prosím, máte slovo, pane Brennere. Děkuji za všechny tyto dotazy. Pokusím se je eh, se skupit do několika skupin. Jedna otázka se týkala těch devíti centralizovaných služeb, odkud se vzaly, jak vlastně vypadají. Já už jsem říkal, že těch devět služeb eh, jsme si identifikovali na základě údajů, souvisejí s údaji, nejsou to centralizované služby řízení letového provozu, kdy jde o přesun z A do B, ale jde o centralizaci poskytování údajů do lokalit, kde eh, ty kontroloři právě pracují. Jde o vývoj moderních technologií v rámci Cezaru, což umožňuje to, že se nemusí zpracovávat eh, úplně všechny údaje, nemusí být k dispozici ve všech těch eh, provozních střediscích, ale spíše regionálně, centrálně a tak jsou dávány k dispozici jednotlivým centrum pro řízení letového provozu. Dispečeři letového provozu vlastně nevidí žádný rozdíl, odkud jsou ty údaje, zda jsou z té centralizované úrovně či nikoli. V Důležité pro ně je, že jsou to údaje kvalitní a spolehlivé a to je zajištěno. Pokud jde o současné poskytování eh, služeb v Hagenu, kromě těch eh, devíti služeb, eh, poskytujeme dalších šest služeb aby to nevypadalo tak, že přichází Eurokontrol a vše chce jednotlivým poskytovatelům letových navigačních služeb sebrat. My jsme zapracovali zatím pouze šest našich služeb. Souvisí to s koordinací frekvencí, Nejde o, o, o koordinaci tedy úplně všeho, jde čistě o některé dílčí eh, informace, signály přicházející z letadel do eh, řídících věží a tak dále. Takže to jsou ty eh, služby, které poskytujeme. Dvě z těch devíti služeb teď poskytují poskytovatele letových navigačních služeb. Má to totiž smysl, aby byly poskytovány takto centrálně a Jedna eh, z těch devíti je kombinovaná služba, kterou poskytujeme společně za Eurocontrol, také s poskytovateli letových navigačních eh, služeb. Takže eh, my si myslíme, že toto je vhodný, vhodný přístup, který se snažíme takto komunikovat jednotlivým poskytovatelům unie, eh, Eurokontrolu, odborové organizace ehm, s námi spolupracují. Samozřejmě nejprve nevítali tento návrh s nadšením, nakonec s ním ovšem souhlasili. Eh, pokud eh, ponecháme v tom balíčku některé z našich služeb, souhlasili s tím, že těch současných šest služeb se může poskytnout na tu centralizovanou úroveň. Máme od Eurokontrolu, eh, respektive od odborového združení Eurokontrolu, toto vše písemně eh, doloženo. S tím souvisí to, co říkal pan Marinesku. Ano, někteří poskytovatelé eh, služeb si myslí, že by bylo dobré vzít těch šest služeb jako část balíčku a dáte na tu centralizovanou úroveň. Já myslím, že vše je potřeba zanalizovat, detailně probrat, eh, především z hlediska proveditelnosti, zda, zda ta proveditelnost platí i pro ty dvě vámi zmiňované eh, služby. Myslím, že je tady potřeba eh, žádat ochotu pro spolupráci ze všech stran. Jedna z těch eh, eh, služeb, o které se vede diskuze, je sdílení radarových informací. Tyto informace se sdílejí mezi jednotlivými státy a proto navrhujeme tyto informace schromažďovat centrálně a pak je sdílet s ostatními. Pokud jde o CPA, to s tím vlastně e, souvisí. Odhadovali jsme ty e, výhody na 150 až 200 miliard, 1,5 až 2 miliardy eur. Zda jsou to reálná čísla či nikoliv, e, proto jsme se obrátili na žádost členských států na nezávislou společnost, která zcela nezávisle posoudila situaci, informovala členské státy o tom, že jsou to naopak konzervativní odhady a právě to jsem chtěl, aby ty údaje skutečně byly spíše konzervativní a aby to nebyla čísla, která se nám budou líbit a budeme jimi podporovat eh, své vlastní eh, argumenty. Takže skutečně jsou to eh, čísla vzešla z řádného modelování, nejsou to umělá čísla, naopak velice konzervativní odhady. Námi zvolená společnost tedy údaje prověřila a shledala tyto údaje, tato čísla za spolehlivá. 39 členských států eh, poté povolalo své finanční odborníky a ti chtěli posoudit, co dělá eh, Eurocontrol a práci externího auditora, to tedy tedy proběhlo také jakožto třetí eh, fáze a finanční výbor nakonec dospěl k závěru, že tato čísla skutečně jsou konzervativním a spolehlivým odhadem. Takže to jsou tedy ty naše odhady. Ehm, ANSP možná nemají úplně všechny poslední informace, tak jak je mají k dispozici členské státy a z toho možná pramení určité problémy, protože eh, pokud požádáte ANSP, aby soutěžili o tyto služby a dáte mm, eh, na stůl svou poslední, eh, dáte na stůl všechny nabídky, tak vidíte, jak tam situace vypadá. Co se týče toho, zda Eurocontrol eh, je stále dražší či ne, já myslím, že to není pravda. My jsme se prošli obtížným obdobím, za pět let jsme snížili počet eh, pracovníků z 2,5 tisíce na 2 tisíce. Nebylo to vůbec jednoduché a mohu vás ujistit, eh, že to naopak bylo nesmírně obtížné, nicméně připravili jsme se eh, takto na budoucnost, abychom dokázali splnit výkonnostní cíle, takže v tuto chvíli můžeme říci, že jsme se zavázali, že plně přispějeme ke snížení uživatelských poplatků a že poměrným dílem přispějeme k naplnění výkonnostních cílů. A my si myslíme, že to je nutné, že to je nutný předpoklad ehm, a snažili jsme se takto zcela transparentně postupovat. Co se týče řízení, tak si myslím, že to současné nastavení řízení a či zprávy sítě je ehm, je dobré, kvalitní, zohledňuje to všechny zainteresované strany letiště, poskytovatele, ozbrojené složky, uživatele leteckého provozu. Proč to nerozšířit eh, také na správce eh, sítě? Eh, souvisí to s tím balíčkem centralizovaných služeb. Členské státy tu současnou podobu podporují protože je jasné, že dohled musí vykonávat zkušení lidé, eurokontrol a generální ředitel e, jsou tedy těmi e, subjekty s tou konečnou odpovědností za dohled, e, včetně dohledu nad centrálními, centralizovanými službami. Otázka na PRB, zda by to mělo být mimo eurokontrol či nikoliv, tak Eurocontrol má smlouvu s Evropskou komisí na podporu činností, které se týkají PRB, orgánu pro přeskum výkonnosti. My tento orgán nějak neovlivňujeme, protože ten je e, zcela nezávisle volen a jmenován. Nemáme zde žádný vliv, pokud jde o složení tohoto přeskumného orgánu. Nicméně máme samozřejmě určitě pravomoc poskytovat tomuto orgánu eh, údaje, informace, analýzy. Jakmile jsme požádány PRB, tak samozřejmě i údaje poskytujeme, ale nerozhodujeme. Na druhou stranu dáváme tyto údaje k dispozici eh, také pro PRC, což je skupina Eurokontrolu, eh, která funguje pro všechny členské státy Eurocontrol pro 40 členských států a tady už dochází eh, k určitým eh, synergiím, eh, které se týkají výkonnosti Myslím si, že ta současná podpůrná struktura Eurocontrol versus PRC je funkční. Kdyby se eh, PRB, PRC vyjmuli, tak je otázka, jak bude ta kontrola probíhat, eh, zda nedojde k určitému rozkolu, nedostatečné soudržnosti a tak dále. V tomto směru mám tedy určité eh, obavy. Myslím, že by to vedlo k větší roztříštěnosti, ale pokud jde o ten vliv, či naopak nezávislost, eh, tak Eurokontrol se nijak do PRB nevměšuje. To jsou skutečně lidé, kteří jsou jmenováni zcela nezávisle na nás. Co se týče otázky toho, co na tento návrh říkají členské státy, tak eh, nakolik jsem měl možnost eh, se s tím seznámit na Vilniuské konferenci, tak eh, jsou tu určité problémy týkající se SES 2+, eh, ale zase řada z nich a většina z nich říká, že je připravena usilovat o omezený trh pro podpůrné služby pro SES 2+. A takto to chceme předložit také v prosinci pro rozhodnutí členským státům Eurokontrolu. Uvidíme tedy, jak to vše dopadne, jakou to bude mít podobu. Pokud jde o e, vztahy Spojené státy Evropa, tak e, má Eurokontrol je tedy určitým e, hm, zrcadlením. Snažíme se nabízet stejnou kvalitu pro lety Možná se ovšem účtujeme o 50 méně než v Evropě. Je to proto, že v Americe máme vlastně jeden systém, tady v Evropě 28 nebo až 40 systémů, jiné pracovní podmínky pro zaměstnance a pokud nemůžeme změnit tu institucionální strukturu a pracovní podmínky, tak já potom se ptám členských států a poskytovatelů, kde eh, kompenzovat tu situaci, pokud chceme zůstat konkurenceschopní. A já si myslím, že jediná cesta je rozvoj eh, moderních technologií, eh, které Spojené státy nemají, centralizovat určité služby, následně snižovat náklady a přesně o to nám jde v návrhu SES. E Využili jsme tedy také tu současnou evropskou databázi AIS. Myslím si, že tedy toto je ta správná cesta. Další otázka, jak rozšířit služby, protože poskytovatelé služeb teď fungují čistě národně. Je tady řada poskytovatelů služeb, kteří by chtěli mm, překročit hranice jednotlivých států, ale není tam možnost, protože za hranicemi už jsou samozřejmě další poskytovatelé služeb v jiných členských státech. Nicméně, pokud by nás podpořil Evropský parlament v tom, že bychom vytvořili mm, malý služeb, služeb ATM, tak bychom mohli organizovat výběrová řízení, a poskytovatelé služby pak mohli spolupracovat celoevropsky. Proto je všem potřeba nastavit kritéria, tak abychom oslovili evropské i neevropské poskytovatele služeb a zajistili tak eh, širší eh, zapojení do těchto služeb a abychom harmonizovali poskytování těchto služeb také nad rámec Evropské 28, což si myslím, že by Evropu vůči jiným světovým regionům posílilo. Omlouvám se, jestli jsem na něco zapomněl, ale myslím, že to je snad vše. Pokud jde o ty ztráty na pracovních místech, tak samozřejmě, že centralizované služby eh, vždy by mohly implikovat určitou ztrátu pracovních míst, eh, ale nedojde k tomu, a to z toho důvodu, že jsme specificky využili ty příklady, kde Ehm, nebudeme muset eh, bezprostředně řešit eh, ztrátu pracovních míst. To je právě těch devět služeb, které jsme navrhli. Posoudili jsme to vždy individuálně, jednu službu Eh, za druhou a dospěli jsme k názoru, že skutečně únik k žádné ztrátě pracovních míst nedojde. Pokud obecně dojde k oddělení služeb, tak to už je jiná záležitost. Tam skutečně může dojít ke ztrátě pracovních míst, může to tím pádem eh, působit určité obavy některých členů, ale u těchto devíti centralizovaných služeb můžeme skutečně přislíbit, že nedochází ke ztrátě na pracovních eh, místech. Nechtěli bychom si takto sami podkopávat svůj vlastní návrh. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši zprávu a děkuji také za odpovědi na otázky a předpokládám, že nejenom v tomto funkčním období, ale i v tom dalším se mezi nás vrátíte. Přeji vám hodně štěstí v jednání s členskými státy. Asi víte, že my moc v tomto výboru nevěříme, protože nikdy nenaplnili to, co jsme potřebovali. Pokud eh, se vám to podaří, tak budete první a schopnější v tomto než my, takže děkuji mnohokrát. Okay, we can have a table change. Dobrá, budeme mít menší změnu na pódiu. So next item is... Takže budeme pokračovat ve zprávách od koordinátorů projektu TNT. Tady musím říci, že se nám včera vůbec nepodařilo dosáhnout eh, disciplíny, takže jsme požádali koordinátory, aby hovořili po dobu zhruba sedmi minut a jako první je pan Petr Balas, který má na starosti projekt číslo 17 Paříž, Štrasburg, Stuttgart, tam je také v Vídeň, Bratislava. Takže je to projekt 17, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych vás informoval o tom, že prioritní projekt 17 PP17 Paříž-Bratislava dosáhl pokroku v posledním období, a to na všech úsecích, na většině úsecích. Dosáhli jsme dokončení zhruba 600 kilometrů, pokud jde o zlepšení, modernizaci e, trasy oproti stavu v roce 2000. 5. Práce pokračují na dalších 140 kilometrech a zbývá 200 kilometrů, kde se zatím provozuje za stejných parametrů jako v roce 2004 a 2005. Uvedu konkrétní příklady. Ve Francii tunel ze Savern Eh, byl proražen v únoru letošního roku, což je eh, důležitý krok eh, pro navázání směrem na Wandernein. V Německu došlo ke zlepšení napojení Mnichovského letiště. Tady se situace zlepšila. Neufarn, Kurbert, tady došlo k vydání povolení, zajištění financování a to spojení na sever bude zlepšeno do roku 2018, stejně jako východní napojení Muldorf, Salzburg. Samozřejmě můžu citovat i další příklady, především v oblasti Vídně, kde dojde ke zrychlení spojení a ke snížení cestovní doby o 17 minut. Tunel Leitzner bude také napojen v vídeňské oblasti. Došlo ke zlepšení hlavního nádraží ve Vídni. Takže to jsou dosažené úspěchy. Vede se ovšem eh, diskuze o navýšení výdajů mezi mezi Benlingenem a Ulmem. Eh, otevřená zůstává také otázka Stuttgartu. A pak například na Slovensku se plánuje zlepšení spojení mezi Bratislavou a Vídní. Tam bohužel dochází ke spoždění, ale doufáme, že hlavní dopravní plán eh, bude, eh, bude schválen ministerstvem dopravy. Pane předsedo, tento materiál je poslední zprávou, kterou předkládám Evropskému parlamentu, pokud jde o PP 17 vzhledem k tomu, že se blíží konec mého mandátu. Já jsem se věnoval těmto trasám již od roku 2005 eh, s krátkou pauzou v mezidobí. Eh, získal jsem jisté omezené zkušenosti s koordinací tohoto projektu a jsem připraven se s vámi v tuto chvíli podělit eh, v rámci času, který máme k dispozici Eh, o své zkušenosti. Je důležité, pokud jde o tyto projekty, uvažovat přeshraničně eh, a nejenom o železnici, ale o jiných druzích dopravy a kromě toho je eh, třeba zohlednit také navazující, ehm, navazující trasy. Já bych teď rád poukázal, vážení poslanci, na dvě hlavní obtíže, které je potřeba soustavně řešit. A to, že nesmíme eh, ani na okamžik zapomenout na to, že je třeba udržovat si veřejnou podporu a vždy se vracet eh, k, veřejný, k, tom, k obavám, které mohou eh, lidé mít, diskutovat s nimi, Jedna eh, věc je, že se velice často v členských státech a také na místní úrovni mění vlády a samozpráva. Nicméně tyto problémy je možné vyvážit z hlediska té důvěry veřejnosti jiným způsobem. Mě například pomohla nejrůznější združení Eh, také nevládní organizace jako Association TGVS ve Francii nebo Magistrále für Europa eh, v Německu, eh, což byly organizace, které mě skutečně nesmírně podpořily. Co se týče velice eh, častých, ale samozřejmě běžných demokratických změn, ke kterým dochází v členských státech, tak tady se mi dostalo výborné podpory ze strany evropských institucí, předně ze strany Evropského parlamentu a eh, rovněž pokud jde o odbornou pomoc, tak ze strany Evropské komise. Chtěl bych tedy eh, poprosit o pomoc také příští Evropský parlament, protože budeme přecházet do velice obtížné fáze plánování eh, intermodálního plánování, protože ono bylo obtížné zohlednit požadavky čtyř členských států a ta situace zůstane komplikovaná i e, do budoucna, až bude potřeba získat další podporu a další finanční prostředky pro tento program s tím, že z víceletého finančního rámce můžeme počítat samozřejmě pouze s omezenými prostředky, takže budeme potřebovat e, alespoň politickou podporu. Děkuji. Děkuji, Pítre, že jste dodržel e, čas. To je velmi užitečné. A teď máme tady paní Gurmaj, pana Krámera, paní Meissner. Ještě někoho? Ne. Paní Gurmaj. Děkuji. Eh, ona asi nebude náhodou, že zrovna eh, Petr dodržel čas, protože je jednak skvělý profesor na univerzitě v Maďarsku a na druhou stranu byl náš ministr zahraničních věcí, a dokonce i náš komisař, takže on umí dodržovat eh, časy a respektuje parlamenty a předsedy, jako jste vy. Děkuji vám každopádně za odvedenou práci. Jsme rádi, že eh, jste tuto funkci zastával. Snad se stanete ministrem zahraničí v Maďarsku, takže eh, s vámi budeme spolupracovat i nadále. Ale teď tedy vážně, toto je pro nás velmi důležité potřebujeme zajistit dobré propojení Bratislavy s Budapeští, protože je to pro nás velmi důležité spojení. Evidentně jste měl výborný tým. Konec konců máte tady skvělý úvod, skvělý souhrn toho, eh, co jste všechno udělali. Eh, má otázka. Co byste poradil svému následníkovi? Jak lze dále rozvíjet to, čeho jste dosáhli eh, se svým týmem. Jsem přesvědčena, že toto je skutečně velká příležitost. Kdykoliv eh, máme nějakou krizi, znamená to výzvu, jak dělat věci jinak. Eh, já jsem ze železničářské rodiny, takže o tom něco málo vím. Takže eh, co si myslíte, že bychom mohli udělat ještě navíc eh, ze své zkušenosti? Co byste nám poradil pro projekt 17? Ještě jednou vám děkuji za odvedenou práci a za vaši profesionalitu na evropské úrovni. Eh, jak víte, pan předseda se vymění, třetina europoslanců bude úplně nová a je potřeba zajistit, že náš tým pro dopravu bude dobrý nadále. Děkuji, pan Krámer. Děkuji mnohokrát za ehm, e, tuto přednášku pana Baláše, my už spolu zpracujeme dlouho, že ano. Mám konkrétní otázku. Ehm, často se mluví o štutgardském nádraží, které se spolufinancuje s EU. A teď je otázka, jestli to je městský, národní nebo regionální projekt, ale teď zase z komise slyšíme, že nějakým způsobem na to nádraží e, peníze jsou. Upřímně řečeno, to nové nádraží je ještě horší než to stávající, vzhledem ke svému náklonu neodpovídá evropským normám a je velmi nebezpečné. Můžete se k tomu prosím vyjádřit, proč to někdo schválil? Eh, druhá věc, to je také o Stuttgartu. Já jsem se několikrát komise ptal, eh, Nakonec mi to e, řekli, že z Wendlingu do Ulmu ta nová e, trasa je třikrát dražší než ta stará, zatím není tady hotová, takže mnoho se ještě může změnit, že e, údajně tato trasa je příkřejší než ta Geislingská trasa. A přitom se řeklo, že ta nová trasa Paříž-Bratislava bude určená i pro e, dopravu zboží. Ale ani ta gajslinská trasa proto nešla, eh, proto nešla použít vzhledem k tomu náklonu, ale ta nová má být ještě příkřejší. Takže já teď nevím, jak to bude. E, nebude náhodou ta trasa Paříž-Bratislava ekonomická jenom když se tam bude moc přepravovat i z nákladní zboží, protože taková ona nebude. Diskutuje o tom někdo? Konec konců eh, celý ten koridor by se tím zcela negoval, protože by nebyl použitelný. Eh, co se mi na Stuttgartu naopak líbí, je spojení s Vídní a s hlavním nádražím. Eh, já jsem se touto otázkou několikrát zabýval, rád bych se vás zeptal, zda, protože zde byla dlouhá diskuse o tom, která trasa Eh, půjde do Bratislavy z Vídně, jestli přes letiště nebo ne. Je už toto vyjasněno? Je pravda, že už příští rok se toto má zprovoznit a že budeme mít tady přímé spojení hlavního nádraží s letištěm? O to byly dlouhé spory. Já doufám, že mi dáte kladnou odpověď. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Děkuji vám. Pane Baláši, ode mě velké díky za vaši přednášku. Mé otázky budou snad rychlejší a stručnější. Jednak u TNT a nástroje pro propojení Evropy jsme řekli, že chceme, aby Evropa nebyla jen jedno velké staveniště, aby se to také dodělalo. Eh, hovoří se o tom, že do roku 2020 má být úplně všechno hotovo. Vy už tady tady potom nebudete, ale myslíte si, že se ten termín splní? To je první otázka. A druhá otázka, protože hovoříme často o přeshraničních spojeních, eh, protože eh, členské státy často nejsou plateb schopné. Eh, jsou zde ještě dvě věci, které nejsou vyjasněny. Jednak se to týká Štrasburku a druhá se to týká Bratislavy, tedy spojení na Slovensko. je to tam tedy tak, že e, peníze jsou zajištěny s členskými státy a že to tedy neselže na nedostatku peněz, prosím. Děkuji vám. Pane Baláši. Darf ich mit den e, zwei... E, děkuji. Já začnu od konce, pokud dovolíte. Štutgarské nádraží. Eh, víte, ono to je tak, že nám něco navrhnou koordinátoři a pak se začne rozhodovat na půdě Evropské komise a členských států. Eh, myslím si, že ve finále je toto asi dobré řešení. Eh, nebylo to tak striktní, jako má první pozice, ale Eh, myslím si, že to pomohlo vývoji celé té věci. A pokud jde o eh, tu provozu schopnost těchto nádraží, tohoto nádraží, eh, o tom lze diskutovat. Objevila se sdělení, něco v tom smyslu, že se ta využitelnost zdvojnásobí, o čemž pochybuji tedy i já. Ale pak je také ještě jedna studie, Institutu pro eh, výzkum v dopravě SRO ze Stuttgartu, kde se hovoří zhruba o navýšení produktivity o 30 Je to samozřejmě také otázka metodiky, jak to vlastně tu e, provozu schopnost vlastně lze změřit, jaké kapacity se zohledňují, a tak dále. E, konec konců i mě e, to bude pak zajímat do budoucna, jak to bude vypadat, i když třeba už za to nebudu odpovědný. Wendlingen Ulm. Ano, bez nákladní dopravy tato trasa není moc smysluplná. E, já si mohu jedině přát, aby až se tato nová trasa stane součástí té e, e, rýnsko-dunajské trasy, tak e, se tím bude Evropská komise také náležitě zabývat, tedy tím, aby tato trasa byla zprovoznitelná i pro nákladní dopravu. E, Vídeň, ano, e, to průjezdné nádraží se staví, a pokud jde o financování ze strany Slovenska, tam se zatím ještě nedohodlo přesně, která trasa povede kam. Eh, byly tam, pokud vím, tři varianty a ta nejpravděpodobnější je ta severní varianta. Ta se asi zrealizuje, ale mm, eh, jak říkám, počkejme raději ještě na ty strategické studie, které na Slovensku budou prováděny. Já jsem už v té věci vedl eh, jednání se stávajícím ministrem dopravy a pak se tedy rozhodne, jestli bude tunel pod Dunajem, já si myslím, že nebude tedy, nebo jestli bude nějak, nějaký rychlovlák, kterým by se zajistilo spojení Bratislava-Vídeň, tedy spojení dvou těch hlavních nádraží, a i spojením eh, letiště v Bratislavě a Vídeňského letiště. A teď, eh, co se stihne do roku 2020? Já mám v archivu už od roku 2005 poměrně důležitý dokument s podpisem čtyř ministrů dopravy kteří se zavázali k cílovému datu 2016. V tom smyslu tedy, že do té doby bude celá ta trasa dodělána, ale u dlouhodobých projektů takovéto sny vždy existují. Ovšem pak se ukáže, že nelze zrealizovat vše. A teď tady máme celou řadu věcí. My jsme tu trasu rozdělili na 22 úseků. a stanovili jsme si cílové datum pro každý úsek. Já si myslím, že do roku 2020 bude už většina v provozu. V tom jsem poměrně optimistický. Přeshraniční úseky. Tady by snad možná mohla Evropská unie pomoci. Dobrý příklad toho je například most u Kélu, kde byla ještě ta dodatečná motivace e, ze strany Evropy, že jsme tedy byli schopni přesvědčit dva velké členské státy, aby tento most postavili. Co se týče Bratislavy, to už jsem vlastně říkal, e, zatím nejsou žádné politické překážky, ani vlastně žádné finanční problémy. Chybí nám už zkrátka jenom rozhodnutí o té technické stránce věci. No a tím se vracím eh, tak trochu k té první otázce paní Gurmaj a děkuji vám za ní. Jak bych poradil svému následovníkovi? No, vzhledem k tomu, že eh, Projekt 17 bude integrován do toho rýnsko-dunajského koridoru ze Štrasburku do Suriny až k Černému moři, bude to skutečně velká výzva. Nebude to jenom jedna přímá trasa, bude to několik tras včetně dvou starých členských států, Německo-Rakousko, a s většinou nových členských států, pokud to tak ještě mohu pojmenovat, když příští rok to bude 10 let, Česko, Slovensko, eh, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Nicméně jde skutečně o propojení té vysoce průmyslové střední Evropy s eh, novými trhy a nově přistoupivšími státy u Černého moře. Vzhledem k tomu, že e, žádný koordinátor nesmí pracovat ve své vlastní zemi, nabídnu své služby e, jinde, ale mohl bych zde ponechat tři důležitá sdělení. A jsou to sdělení ze zkušeností za poslední roky. Jednak zkoumání alternativ. E, Jedna z prvních věcí, o které jsem se poučil, při vším respektu subsidiaritě a rozhodování, když jsem prvně byl ve Stuttgartu v roce 2005 a viděl jsem tam ty eh, úžasné plány v tom, že se všechno možné změní tam na tom starém nádraží, eh, zeptal jsem se na e, velmi technickou věc. Jaké alternativy jste zvažovali? A dostal jsem odpověď kajné alternativy, tedy žádné alternativy. No, dobře. Já jsem tu odpověď přijal, ale v politice, podobně jako v technice, alternativy, alespoň jedna alternativa, vždy existují. Často je jich mnoho. Já jsem toto své stanovisko nikdy nijak neskrýval a říkám to i tady, teď před tímto velkým a velmi zajímavým obecenstvem. Takže to první sdělení alternativy paní Gurmaj. Za druhé, preferované odhady nákladů. Tady mohu odkázat na několik úseků, eh, mimo jiné Stuttgart 21, kde se ceny v čase nikdy, a to ani jednou, nesnížily. Vždy se zvyšovaly. Takže to je druhá věc. A za třetí, to je taková kouzelná věcička, e, a to změna podpory veřejnosti. Nikdy nevíte, kdy, jak a proč, ale e, to u toho Stuttgartu a Nutzvancich je velmi důležitá věc. Nad nějakých 5 miliard euro řekli lidé za tu cenu ani náhodou. No a nakonec možná ještě neustálé hodnocení rizik, včetně podpory veřejnosti. Nikdy si nemyslete, že je všechno v pořádku, když řešíte takto dlouhodobé projekty. Musíte si ty studie nechat provádět každý rok. To je poučení pro všechny, pro nás, kteří se zabýváme multimodálními koridory. Děkuji vám, pane předsedo. Well, thank you very much, Mr. And, uh, thank you for your, your work. Děkujeme vám za vaši práci a teď už předám slovo panu Sekimu. Požádám ho, aby se dostavil sem k nám. Uh, Pan Seki je také koordinátorem pro transevropské dopravní sítě. Má na starosti PP3 a PP9, tyto dva prioritní projekty, které patří mezi naše oblíbené v Evropském parlamentu. Je to eh, propojení figure Pepignon takže teď PP9. Já se omlouvám, 3 a 19, to jsou, ty správná, to jsou ta správná označení eh, našich eh, oblíbených projektů. Máte slovo. Yes, uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice rád, že jsem mezi vás mohl přijít do tohoto výboru na tuto každoroční schůzku, která je pro mne velmi důležitá. Protože při této příležitosti se můžeme snažit o vyhodnocení situace, zjistit, které otázky byly nedořešeny a možná také hledat nový prostor k pokroku. Je to pro mě zvláštní příležitost z toho důvodu, že se blížíme ke konci stávajícího přístupu k identifikaci prioritních projektů síti TNT. A začíná nový přístup na základě koridorů a nového nástroje k propojení Evropy. A máme nová pravidla, která jste před několika dny schválili. A jsme velmi vděční za vaši pozornost, za vaše angažmá. Děkujeme za to, že se neustále snažíte vylepšit rámec, který před sebou na následující léta máme. Dnes se pokusím stručně odprezentovat na základě dvou diapozitivů tuto situaci. Poukáži také na nejzásadnější problémy, s tím, že následně pochopitelně budu připraven odpovědět na vaše případné otázky a vyslechnout si vaše připomínky. Jedná se o prioritní projekt číslo 3, což vidíte zde červeně na tomto obrázku. Je to propojení Francie a Španělska a Portugalska a potom prioritní projekt 19, což znamená interoperabilita na Pirenejském poloostrově. S tím, že to má velkou návaznost na ten projekt předchozí. A uprostřed Pirenejí máte číslo se dvěma, se dvěma šipkami, to je PP16, který se netýká pouze přechodu přes Pireneje, ale také návaznosti na jich Španělska. Ještě do nedávné doby to spadalo do mé agendy. V tom smyslu, že jsem měl připravovat prostor pro další vývoj do budoucnosti. Vidíte tady modré hvězdy, kde vidíte největší pokroky, kterých se dosáhlo v posledním období. Především na levé straně máme Tour Bordeaux, tedy sever od Bordeaux, a potom na atlantické straně máme baskické, baskický Y, takzvaný. Nedávno jsem tam byl a musím říci, že na mě velmi zapůsobil pokrok, kterého se tam dosahuje. Přestože pochopitelně existují určité problémy, ale je to téměř dořešeno. Tak, teď Pyrenejská větev. Tam máme Estremadura a Castilla, tam to pokračuje. K, tomu chyb, k té chybějící části, k níž se dostanu za chvíli. A potom na pravé straně na středomořské straně. Zase máme velmi uspokojivou situaci, především co se týče obchvatu Nîmes Montpellier ve Francii a potom Tarragona Valencie, zase na východní části, kde máme propojení Barcelona Figueras, o kterém hovořil pan předseda. Plus tady máme už zprovozněnou část přes hranice, funguje už to několik let a tento výbor konec konců tam před pár lety byl na návštěvě, pokud se dobře vzpomínám. Čekáme ještě na stoprocentní zprovoznění tohoto úseku na ten šťastný den, kdy vysokorychlostní vlaky dojedou do Barcelony a opačně z Barcelony do Lyonu. Tam se ještě na tom pracuje, pořád tam jsou nějaké problémy, které je potřeba překonat. Takže chci upozornit hlavně na čtyři body u vývoje PP3. Za prvé, co je nejlepší pro nákladní dopravu v té větvi u Atlantického oceánu. Berouc také v úvahu, že kromě portugalských přístavů u Atlantického oceánu máme také Algezeira z na jihu Španělska. Tedy jak to propojit v této oblasti máme potom ještě další věc, na kterou jsem chtěl upozornit, a to plánované dokončení chybějící části Evora Kaja. Nedávno v rámci kohezního období 2014 až 2020 jsme jednali, objevily se určité pozitivní signály a možná řešení, nicméně stále čekáme na konkrétní praktický pokrok. A následně, jak vidíte modře na této mapě, nám tady vzniká problém efektivního propojení mezi Španělskem a Portugalskem. Tady se musí najít nejpozději během několika let, tedy do roku 2015, řešení. Potom ještě potřeba upozornit na propojení středomořského koridoru, uzlu a přístavů. Tady se přesouváme na UIC GOSH. Je tady problém ale s interoperabilitou. Bude to jeden z velkých milníků, kterým se dokončí sedomořský koridor v tom starém slova smyslu. Je tam ještě pořád pár problémů. A potom ještě, co dělat s nedostatkem interoperability u středozemního moře, především v té části Perpignan-Montpellier, kterou uvidíte modře, to je zeleně tedy během interoperability, vedle interoperability. A to zatím brání plnému využívání tunelů a úplné trasy z Barcelony na hranice s Francií. Teď se podíváme na nejbližší budoucnost. V podstatě tady budeme mít v novém rámci dva koridory, ten atlantický, který zde máme žlutě, a část středomořského, který tady máme zeleně na této mapě. Se známými charakteristikami, včetně multimodality. PP3 a PP19 budou plně zapracovány, začleněny do dvou nových koridorů, které budou část sdílet, tu tady vidíte, mezi Magridem, Madridem a Algetiras a potom po Madridu, po Madridu se to bude dělit buď to na východ nebo na západ. Co se týče středomořského koridoru, tak ten bude nejdůležitějším východozápadním propojením na jihu Evropy. Bude to propojeno také s pěti severojižními koridory. A rýnský, skandinávský, baltskojaderský a z Orleán na východní pobřeží středozemního moře. Takže vidíme, že tam to hraje velikou úlohu, i co se týče toho koridoru, který vede k ukrajinským hranicím. Na druhou stranu u Atlantického moře máme propojení z Algazeiras až do středu Francie a do Německa a potom také určité přemostění do Beneluxu, a jeho součástí také bude poslední část PP17, o kterém hovořil pan kolega Baláš před pár minutami. Tedy část mezi Paříží, Štrasburkem a potom kousek do Německa. Důležitou součástí tohoto koridoru, a už musím konci končit dobrá, důležitou součástí tohoto koridoru budou také tzv. námořní dálnice a vnitrozemské vodní cesty, takže uvidíte, že to bude opravdu koridor s mnoha dopravními prostředky v tom známém slova smyslu. To je asi, pane předsedo, z mé strany všechno. Předpokládám, že vám spíše jde o možnost položit otázky a také máte v každém případě k dispozici písemnou zprávu. Děkuji, paní Alessandra, pan Rike a pan Bilbao, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu eh, Seky za to, že nám tady zcela jasně prezentoval svůj projekt eh, a že mu věnoval velikou péči nejenom těm eh, závěrům, ale samozřejmě celému tomuto projektu. Chci mu tedy poděkovat. Děkuji také za to, že vzal v potaz mandát, eh, který máme všichni eh, k dispozici a že vzal v potaz eh, všechny důležité prvky propojení těchto koridorů. Důležité jsou tady zejména ty eh, spojení pro osobní dopravu. Ale teď k, mý, k mé otázce. Mě samozřejmě zajímá ten středomorský eh, koridor. Vy jste to prezentoval velice jasně, přesto je tady problém mezi Narbonou a Montpellier. To eh, předpokládáme, že bude problematický úsek a bude problematický hm, nejenom vzhledem tomu, jak fungovaly ty předchozí PPP, ale kvůli národním eh, plánům, které jsou pro tyto oblasti. A tady eh, mám obavy trochu z toho francouzského harmonogramu, kde si myslím, že narazíme na problém s implementací, s prováděním evropských sítí, ale že tam bude také kolize mezi národním plánováním a evropským plánováním. Pokud jde o eh, tu <clears throat> část Valce, Valencie Barcelona a Valencie směrem na jih, eh, tak eh, tady mm, je otázka, zda se nám eh, podaří udržet ty dvě větve a zda tam bude i ta třetí. V té jižní části to zůstává ještě otevřené do budoucna. Pokud jde o atlantickou oblast, tak tady plně souhlasím. Tour Bordeaux to je, myslím, úkaz velice do, příklad velice dobře praxe veřejného a soukromého projektu, ale v případě portugalské části tady se chci zeptat. Vy jste říkal, že tam chybí určitá část mezi Lisabonem, a Madridem v části kolem eh, toho jižního eh, břehu a tak by mě zajímalo, jak si myslíte, že se to bude v této části vyvíjet. A pokud jde o příští období eh, koordinace tohoto projektu, tak zde se chci zeptat, zda by bylo možné více pracovat na základě našeho nařízení, které jsme schválili pro transevropské dopravní sítě. Děkuji. Pan Ríke, dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Mám dvě otázky. První otázka už byla zmíněna Ines a to, jestli jste schopen nějak odhadnout, jak to bude vypadat s trasou Perpignan-Montpellier, protože to dělá trochu problém. Především co se týče eh, NIM Montpellier, toho obchvatu. A kromě toho, jak to také vypadá s bo- se spojením Bordeaux a Baskickem. Diskutovali jste o tom? Bordeaux Toulouse, Bordeaux Španělsko, zdá se, že tam je určitá konkurence, že je potřeba si vybrat a zdá se, že národní přístupy se k tomu liší oproti přístupům z pohledu evropského koridoru, tedy Bordeaux Bajo a Bordeaux Baskicko a volba týkající se Toulouse. Paní Bilbo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Sekimu za vysvětlení a děkuji také za celou tuto zprávu, kterou jste nám zaslal. Já bych se soustředila na jednu konkrétní část, eh, o které hovoříte ve své zprávě. Jde o tu atlantickou osu. Vy jste ve své zprávě zdůraznil ten problém, eh, který tam jako politické eh, strany jsme už dlouho zdůrazňovali eh, ve Španělsku na národní úrovni a samozřejmě také ve Francii na národní úrovni, ale je tady jedna důležitá věc a to je vlastně ta současná překážka, která nám brání plně implementovat eh, to napojení atlantské osy na Španělsko a na Francii na eh, severu. A já se chci zeptat eh, na základě vašich kontaktů s národními úřady, jaké vidíte řešení pro tyto oblasti v příštích měsících či letech, protože pokud jde o španělské úřady, tak ty doposavat nějak nereagovaly, nestanovily žádné datum pro eh, spuštění a dokončení tohoto projektu a já myslím, že na základě objektivních údajů a rozpočtových prostředků, které máme k dispozici, by bylo dobré, aby španělské úřady eh, stanovily nějaký jasný termín. A eh, teď bych se ještě zeptala na ty dvě červené hraniční oblasti na vašem grafu. Podle své zprávy jste opět byl v kontaktu s francouzskými úřady ale zdá se, že zatím nebylo mm, ze strany francouzských úřadů eh, potvrzeno, mm, že se jedná o prioritní projekt pro ně a mě by zajímalo, jakým způsobem si myslíte, že by bylo možné tedy přesvědčit uh, všechny zainteresované o tom, že jsou to skutečně prioritní projekty, na které věnujeme evropské prostředky a že je potřeba je dokončit, abychom překlenuli ty stávající národní eh, hranice. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já mám také jednu otázku, která následuje na to, co říkal Dominik Rike a kolegyně Bilbao. Zdá se mně, že tady dochází k určité kolizi mezi národním pohledem, především tím francouzským, a koridory. Jak závažný problém to je? Protože z mého pohledu je skvělé, že z Ferreres můžeme jet až do Perpignanu. To je skvělé, to jsme chtěli. Ale neznamená to vůbec nic, pokud z Montpellier do Perpignanu ta trasa nebude hotová. A o to mě hlavně jde. Já mám strašně rád Perpignan, tak možná se na to dívám trochu z osobního pohledu. Pane Seky, děkuji mnohokrát za všechny vaše otázky. Začal bych s tou poslední, kterou předložili i ostatní poslanci a poslankyně, s tím, že k tomu chci předem něco důležitého říct. Plně souhlasím s paní Bilbao, co se týče nejefektivnějšího využívání evropských peněz a podněcování určitého směru rozhodování, který je v souladu s evropskou přidanou hodnotou a evropskými zájmy. Tady je potřeba dosáhnout zlepšení. co se týče trasy Perpignan-Figaras a všeho s tím souvisejícího, tak největší problém je interoperabilita ve Francii. Především Perpignan-Montpellier. Tam ta trasa dělá problémy, které asi budou vyžadovat trochu času, a dají se tam použít i určitá přechodná řešení. Já vím, že se na tom pracuje, jak na francouzské, tak na španělské straně. Je mi trochu žinantní o tom hovořit. Těžko mě říci, kdy konečně bude spuštěná pravidelná přímá linka. A je mi to ženantní z toho, z toho důvodu, že jsme něco oznámili, pak se to muselo stahovat a pak se to zase oznamovalo. Naposledy to oznámilo tiskové oddělení italských železnic a ti hovořili o prosinci 2015, ale španělská strana zase řekla, že o tom nic neví. Takže to bylo trochu zvláštní. Máte pravdu v tom, že asi bude potřeba najít způsob, jak více zatlačit v takovýchto situacích. Mohl by to být i příklad budoucího vývoje v jiných oblastech. Těžko se přijímá, že se do takovýchto projektů investuje spousta peněz, plus se do toho zapojí soukromý sektor a tento soukromý sektor potom nese riziko, že pokud se nedodrží plán, tak z toho budou mít problémy. Navíc eh, trpíme nedostatkem prostředků a proto se snažíme stále více zdůrazňovat partnerství veřejného a soukromého sektoru. No a potom také musíme jasně signalizovat, že pokud dojde k realizaci zajímavého partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak se budeme muset snažit o to, aby realizace probíhala co nejhladčeji. Představte si třeba, že by se to stalo u toho hlavního projektu veřejno-soukromého Tour Bordeaux. To vůbec nechci ani uvažovat o tom. To k tomuto asi vše. Ještě jednou si to všechno ověříme a pokusíme se více tlačit na příslušné vlády a jejich železnice. Teď ještě k pár dalším otázkám. Ten ústřední přechod není součástí té hlavní sítě, nýbrž té komplexní sítě z důvodu, které znáte. A to z toho důvodu, že to prostě do roku 2030 nebude, možná spíš do roku 2050. Co se týče samotné práce, tak tam na fondy nedosáhnou. Nicméně bude financováno plánování. Prostředky jsou k dispozici, možná by se daly použít rychleji a efektivněji než v tuto chvíli. Zájem tam ale je. S tím, že časové horizonty se liší. Něco bude za 10, něco za 20, něčeho se dožijí až další pokolení. A teď pojďme na atlantickou stranu k otázce paní Bilbao a otázce mého pohledu, mého názoru na přístup francouzské vlády k této otázce. Máme tady Komise pro mobilitu 21, která dospěla k určitým závěrům týkající se obecných rysů projektu vysokorychlostních spojení ve Francii, ale také víte, že pan ministr Kuvě řekl, že spojení přes Bordeaux se Španělskem a spojení s Toulouse, tedy ten přechod z atlantické strany na středozemní stranu jsou pořád reálné. Minimálně tedy pořád francouzská vláda chce tyto projekty realizovat. S tím, že je možné, že se to trochu zpomalí, protože na to nejsou finanční prostředky. Teď se dá ještě hodně pracovat i na druhé straně spojení s Bordeaux a francouzská vláda řekla, že během dvou, tří let, nebo řekněme do roku 2019 na všech francouzských železnicích bude zavedeno ERTMS. Doufám, že to bude ještě dříve. Takže potom otázka propojení těch dvou sítí stále ještě aktuální. Bylo mi řečeno, že všichni chápou tento problém a že najdou řešení. Především berou v úvahu to, že ta baskická síť bude dokončena do roku 2019 a může se protáhnout až na hranice. Tam je také zajímavý plán, že by se efektivněji ob, udělal obchvat San Sebastianu. Navíc Tour Bordeaux to také bude hotové do roku 2018, takže budou připraveni plně využívat eh, této nové sítě. Pochopitelně také máme otázku hustoty provozu. V tuto chvíli je přehuštěna i silniční síť a následně je jasné, jak moc potřebujeme efektivní síť eh, nákladní železniční dopravy, která také bude za čas přetížena, takže si myslím, že se nakonec vrátíme k té otázce eh, té ústřední křižovatky. Takže tím si myslím, odpověděl snad na většinu vašich otázek a připomínek. A úplně nakonec, pane předsedo, ještě pár slov. K závazku tří vlád týkající se PP3, tedy Portugalska, Španělská a Francie během dní TNT v Talinu, někteří z vás tam byli, jsem s velkou radostí zaznamenal podpis deklarace o závazku týkajícím se Atlantického koridoru, který podepsali ministři obchodu anebo státní tajemníci, kteří tam byli zastoupeni. Máme tedy písemný dokument, není to jenom prohlášení do tisku, ale je to skutečný závazek. A v neposlední řadě existují finanční problémy, to je jasné. Jak začne nová fáze, tak eh, se budeme snažit lépe chápat i finanční dimenzi těchto problémů a více využívat partnerství s veřejným sektorem a využívat také projektových obligací, snažit se najít jiné novátorské přístupy. A také doufáme, že v letošním roce budeme mít možnost o tom jednat se soukromými operátory a vládami v Itálii, ve Španělsku, ve Francii i jinde. To jsou příležitosti, kterých budeme i nadále využívat a doufám, že se nám tak podaří vyřešit ty velké problémy, které máme s hledáním prostředků pro tyto účely. Děkuji. Také děkuji a nyní dávám slovo panu Vinkovi, protože pan Brinkors přichází pozdě, tak, přijde pozdě, takže prosím k ERTMS, prosím. So, <laughs> Floor. Takže RTMS předávám slovo panu eh, Minkemu. Musíme sledovat eh, čas, koordinátoři i poslanci, tak prosím. We'll try to, uh... Děkuji, pokusím se dodržet přidělený čas. Pokud jde o ERTMS, Evropský systém řízení železničního provozu, tak v letošním roce jsem pozitivnější než v loňském roce, pokud jde o dosažený pokrok. Dnes máme dva eh, standardy. Jeden je ten z roku 2008 a druhý je Bezline 3, což je dnes hlavní standard, který byl připraven v roce 2012. Eh, druhé značné zlepšení eh, té situace u RTMS je celkový přístup a rozhodnutí, které přijalo Německo. Německo je teď plně přesvědčeno o tom, že RTMS je tím správným systémem pro signalizaci a kontrolu v Evropě. Už několikrát jsem zde říkal, že pokud jde o interoperabilitu, hovořili o tom i předřečníci, koordinátoři, jsou tady tři podmínky, které třeba naplnit. Jednak, že třeba odstranit ta úzká místa, eh, z té infrastruktury, eh, to znamená zavést standard RTMS a také eh, harmonizovat NSA, to znamená národní pravidla pro bezpečnost jak vypadá ta současná eh, situace? Samozřejmě nechci předlu- eh, překročit svou řečnickou dobu, takže jenom stručně uvedu eh, několik klíčových údajů a klíčových akcí, které se budou v budoucnu konat. Zdůraznit bych chtěl to, že bychom měli asi zapomenout na RTMS, ale spíše hovořit o interoperabilitě, protože to je důležité, aby systémy byly interoperabilní. Pokud jde o standardy, tak jsme akceptovali jenom minimální úpravy, protože jinak bychom systém zbytečně zkomplikovali, byl by také méně bezpečný a obtížněji by se testoval. Chceme vše zajistit tak, že budeme se zaměřovat především na přeshraniční úseky, protože pokud se zaměříme na ně a uděláme z nich individuální projekty, eh, řekněme, že by jich bylo deset takovýchto přeshraničních úseků, které bychom eh, vyřešili v oblasti železniční dopravy z hlediska NSA a dodavatelů, tak myslím, že vyřešíme 80, možná 90 problémů s interoperabilitou. Takže mm, Chceme se teď zaměřovat na tyto přezranční úseky, ty chceme vyřešit a já se domnívám, že tím pádem vyřešíme skutečně nejméně 80 problémů s interoperabilitou, které dnes přetrvávají. Druhá věc, eh, které se chceme věnovat, je posílení implementace RTMS. My jsme Eh, proto původně zpracovali evropský plán pro využití, ale je pravda, že některé členské státy mají eh, s prováděním tohoto plánu EDP určitá spoždění, takže uvidíme, jakým způsobem je motivovat, aby provádění RTMS zrychlili. Třetí věc, eh, to se týká standardizace a tady mám jisté obavy. Chceme se pokusit vybavit všechny lokomotivy standardem Baseline 3, protože to je velice flexibilní systém a navíc je zpětně kompatibilní, takže Jakmile bude baseline 3 eh, dokončen, tak tím vybavíme všechny lokomotivy a to eh, dosti zjednoduší implementaci celého systému. Za čtvrté, eh, chtěl bych požádat Evropský parlament aby věnoval větší pozornost roli RA, agentury, Evropské agentury pro železniče. Pokud jde o čtvrtý železniční balíček, je to velice důležité, pokud má dojít eh, k řádné implementaci RTMS a eh, vůbec programu interoperability. Za páté, Chci poukázat na problematiku komunikačních systémů, protože RTMS je eh, kombinací ETCS a komunikačních systémů a my víme, že stávající systémy možná eh, do roku 2022-2025 už budou zastaralé, takže třeba eh, posoudit, jak tyto komunikační systémy nahradit s tím, že třeba jasně odli- odlišit ETCS od komunikačních systémů. Základní zásada je taková, že ETCS s, eh, které, který je teď nahrazen systémem Baseline 3, musí vždy kooperovat s těmi komunikačními systémy. Dále chci zdůraznit, že eh, systém, který teď vyvíjíme, se stále více uplatňuje celosvětově jako hlavní signalizační eh, systém a systém pro kontrolu rychlosti. Já si myslím, že proto je také potřeba podpořit celé toto odvětví, aby se tento systém stal celosvětově uplatňovaným. Je to důležité z technologického hlediska, z hlediska eh, vedoucí role Evropy v této oblasti. Takže Toto jsou ty důležité eh, věci, na kterých budeme pracovat eh, i v dalším roce a myslím, že tak přispějeme k větší interoperabilitě. To je pro mě klíčová věc, protože pokud bych chtěl dnes něco zdůraznit, tak je to právě otázka interoperability, která je naší klíčovou prioritou. Děkuji vám, pane Vinke. Nyní paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Eh, já chci poděkovat panu Vinkemu za to, že vystoupil takto jasně a takto upřímně. Řekl nám zcela jasně, kde jsou hlavní problémy s RTMS. Jak víte, tak se teď věnujeme čtvrtému železničnímu balíčku, tématu interoperability a tak samozřejmě narážíme na některé problémy, o kterých jste hovořil také e, vy. Jsou to problémy některých členských států, které mají obtíže e, akceptovat e, celoevropský přístup. Já se vás chci zeptat na následující. Vy doporučujete vybavit lokomotivy tím novým standardem a infrastruktura se nějakým způsobem přizpůsobí. Zdá se mi, že to je trochu komplikované, ale vaše doporučení tedy je vybavit lokomotivy Eh, baselinem 3. Dále se chci tedy zeptat, eh, co to bude znamenat pro výrobce lokomotiv. Eh, bude to znamenat nějaké další náklady a úplně necháme padnout tedy ten předchozí standard. Děkuji. Bilbao. Děkuji. Nyní paní Belbao, prosím. Děkuji vám. Děkuji panu Vinkemu za všechna vysvětlení. My intenzivně pracujeme na této problematice, uvidíme, jak ten balíček dopadne při hlasování. Ale pokud jde o otázku interoperability, na té pracujeme v tuto chvíli. Eh, snažíme se dosáhnout určitých kompromisů a mě zajímá, co si myslíte, eh, pokud jde o roli Evropské železniční agentury a o vztahu mezi národními agenturami a touto Evropskou agenturou. Myslíte si, že by už nyní měla být kompetentní pro eh, eh, všechny tyto oblasti, včetně RTMS, nebo uvažujete o nějaké přechodné období, a nebo jaké roli si myslíte, že by měly sehrávat národní agentury pro, při realizaci tohoto systému? protože pokud padne nějaké pevné eh, rozhodnutí, tak možná budou muset následovat nějaké kroky, které jsme doposávat neučinili. Děkuji, nyní paní Meissner. Děkuji, velmi stručná otázka. Děkujeme vám, pane Vinku, za eh, přednášku. Já jsem velmi ráda, kdy říkáte, že ERTMS ani v Německu už není problém, protože my máme takové v Německu, my tomu říkáme utrpení e RTMS. a je velmi dobře, že už je to konečně eh, za námi, ale předpokládám, že i, i jinde jsou podobné problémy. Můžete nám k tomu něco říct? Děkuji. Pan Riké. Děkuji, pane předsedo. Jenom mám jednu otázku. A pochopitelně pan Vin nemá moc času, ale můžete prosím hovořit o těch problémech s ET, TMS a systémem komunikace? Můžete prosím říct si více něco k tomuto budoucnosti, jak se budou řešit tyto problémy? Děkuji a já sám jenom velice stručně, já si vzpomínám na ty temné eh, dny, eh, kdy jsme se snažili, eh, aby RTMS přijali členské státy a tak vlastně souhlasím s tím, co říkala paní Meissner, že Německo už teď vidí tu zelenou, pokud jde o tu RTMS, vidí to tady spíše pozitivně než negativně. Nicméně jsou tady jiné členské státy, které mají s pokrokem potíže, myslím na svou vlastní zemi. A tak se chci zeptat, jak vypadá ta situace, pokud jde o Spojené království, konkrétně a aplikaci RTMS. A druhá věc, to je jenom vyjádření ke čtvrtému železničnímu balíčku, protože i kolegové o tom hovořili. Víme, že tam je důležitý ten technický e, pilíř e, Někteří z nás, včetně mě, si myslíme, že to je eh, vůbec ta nejdůležitější součást čtvrtého železničního balíčku, pokud máme naplnit ten cíl interoperability, o které jste hovořil. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Pokusím se tedy eh, zareagovat na všechny položené otázky. Nejprve pokud jde o to vybavení lokomotivy, lokomotiv standardem Baseline 3. Já bych očekával, eh, že standardizace bude v maximální možné míře a že baseline 3 tedy bude palubním vybavením, protože to je systém efektivnější a také méně nákladní. Samozřejmě, že vím, že třeba pro Španělsko je to problém, protože máte baseline 2 eh, v tuto chvíli a pokud se rozhodneme, že baseline 3 bude vybavením, palubním vybavením eh, lokomotiv, tak eh, je potřeba se zamyslet na migrací ze stávajícího systému na eh, nový standard baseline 3 tomu mohu v tuto chvíli říct jenom to, že to bude velikou výhodou, pokud se nám podaří modernizovat to palubní vybavení na Baseline 3, protože to je systém velice flexibilní, navíc je zpětně kompatibilní, takže je možné mít infrastrukturu eh, ve standardu Baseline 2, což je běžné ve Španělsku, a přitom eh, lokomotivy eh, v Baseline 3. Takže eh, ten plán zatím ještě není pevně dán, ale máme takovou to představu, že jak by to mohlo fungovat. Budeme o tom vést další diskuze a pokud se na tom shodneme, myslím, že to bude ku prospěchu všech železnic, NSA, celého odvětví. Co se týče role Evropské agentury pro železnice a role národních agentur, tak eh, když se podíváme na to, co obsahuje čtvrtý železniční balíček, o kterém budete hlasovat, tak si myslím, že tam jsou dobře stanovené zásady a principy. Problém ovšem je, jak vnímat tu roli eh, NSA oproti roli ERA. Eh, e Já myslím, že nelze říci, že ERA bude odpovídat za veškeré schvalování v Evropě, v každém členském státě musí tady být určitá komplementarita mezi národními úřady pro bezpečnost a mezi Evropskou agenturou pro železnice. Nicméně čtvrtý balíček eh, hovoří o tom, že pokud jde o ty národní úřady, tak eh, se vzdávají jistých eh, kompetencí ve prospěch eh, Evropské agentury pro, eh, pro železnice. Jinými slovy, do určité míry vlastně omezíme při schvalování roli těch národních agentur a navýšíme roli Evropské agentury. Jaká bude ovšem ta mm, finální rovnováha, o tom se teprve bude v příštích měsících diskutovat. Co se týče otázky dalších zemí, tak musím říci, že mě potěšilo rozhodnutí Německa a všechny dosavadní kontakty jsou pozitivní, signály jsou pozitivní, akceptují také to, že priorita u koridorů, hlavně u těch, které jsou teď pro nás důležité z evropského hlediska, že to je ten koridor z Rotterdamu do Německa a Německo souhlasilo s tím, že se jedná o prioritní eh, projekt, takže se nějak nemohu na přístup německých úřadů stěžovat. Je tady určitý drobný problém v tom, že je potřeba ještě dále o věci diskutovat a myslím si, že Senát se zrychlí také eh, ta komunikace s francouzským ministerstvem. Prozatím tam máme určité problémy, to neskrývám a musíme se pokusit přesvědčit francouzské úřady, aby s programem pokračovali. On je to vlastně eh, součást toho evropského plánu EDP a bude potřeba to s francouzskými úřady dále problém. Pokud jde o Spojené království, tak tady je ten vztah transparentní, otevřený. A Spojené království jako vždy má své vlastní názory, ale dialog probíhá a nenarazili jsme na žádné velké problémy při diskuzích s britskými úřady a dochází k nějaké implementaci RTMS ve Spojeném království? Ptá se pan, eh, pan předseda. Ano, na pobřeží a to je první, první eh, krok a pak se může pokračovat eh, samozřejmě dále s prodloužením té vysokorychlostní trati. Je tady povinnost zavést RTMS a to je také ten, ta podstata toho, toho obrovského projektu ale já jsem optimistický, pokud jde o budoucí průběh. Pokud jde o ty komunikační mm, eh, systémy, tak tady je problém v tom, že dnes RTMS je kombinací ETCS a GSMR, což je komunikační systém, který byl eh, vyvinut právě pro železnice a my eh, to chápeme tak, že pokud jde o přenášení údajů, které do budoucna budou potřeba a které mm, nesouvisí jenom se systémem RTMS, eh, mohou to být přenosy mnohem objemnějších eh, eh, dat, tak samozřejmě potřebujeme zajistit větší efektivitu železnic než například v silniční dopravě. To znamená, že ten systém musí být eh, větší, eh, silnější mm, a schopen přenášet více eh, údajů. Teď je otázka, jaký komunikační systém použijeme. Nejjednodušší řešení podle mého názoru by bylo dohodnout se na tom, že budeme používat obecné telekomunikační systémy 3G, 4G. To jsme už začali analyzovat a pokud jde o časový harmonogram, pane poslanče, tak mohu říci, že chceme do roku 2009, 2018 rozhodnout, jaký komunikační systém budeme používat, abychom se tak mohli připravit na migraci ze současného systému GSMR na nový systém komunikace a myslím, že v roce 2022 či 2023 můžeme být připraveni nový komunikační systém zavést. Vše ale teprve probíhá. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Vinku. Ještě jedno slovo vám povolím, ano. Rád bych poděkoval panu předsedovi i komisi za podporu tohoto projektu. Velmi často se tomuto projektu říká lochneská příšera, ale myslím si, že jsme na správné cestě, abychom ho dotáhli do konce. Jsme optimističtí, že nám to začne fungovat a že to bude efektivní evropský systém. Můžete se spolehnout, že udělám vše, co bude v mých silách, aby to tak bylo. Děkuji vám mnohokrát z celého srdce. Jako další by tady měl být pan Brinkhorst, ale on je stále ještě na cestě. Takže vás poprosím o e, tříminutovou pauzu a doufejme, že do pěti hodin pan Brinkhorst přijede, jinak mi úplně rozhází časový harmonogram. Takže pár minut pauza, prosím. Kolegyně a kolegové, zachránili jsme pana Brinkhorsta z rukou bezpečnostní služby Evropského parlamentu. Mr. Brinkhorst is the coordinator. Je to koordinátor projektu číslo 6, tedy Lyon Terst, Divača, Koper, Ljubljana, Budapešť a ukrajinské hranice. Takže až eh, budete připraven, tak máte slovo na 7 minut, pokud to půjde. A potom se možná nám podaří dodržet i časový harmonogram. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a moc se omlouvám bývalým kolegům, že jsem přišel trochu pozdě, ale upřímně řečeno, dostat se do této budovy i jako bývalý europoslanec je skoro nemožné. Všichni chceme transparentnost a možná by to mělo platit i v této budově. Takže se za to moc omlouvám. Je mi to líto, bylo to neslušné z mé strany, ale prostě nedalo se nic dělat. Takže pane předsedo, k tomuto tématu. Prioritní projekt číslo 6. Mám pro vás dobré zprávy. Ve dvou oblastech, tedy Lyon Turín a Terst a Divača, tam jsme zaznamenali zásadní pokrok. Za prvé, Lyon a Turín, to je podle mě ten nejdůležitější jednotlivý projekt celého koridoru Středomoří, protože tam patří tunel, ale také všechna napojení na stávající trasy na italské a francouzské straně. Za chvíli Předpokládám, do toho bude zapojeno i Španělsko. V Itálii v posledních letech se kopal přístupový tunel, konečně to začalo v tomto roce a v srpnu tam dali repadlo, které vykope tento 7,5 dlouhý tunel, který z největší pravděpodobnosti bude hotový do poloviny roku 2016. To je veliký průlom, který byl také zmíněn na summitu eh, mezi panem premiérem Letou a, a prezidentem Holandem. Potom na druhé straně další práce je a prodloužení přístupového tunelu Laport a výkop první části základního tunelu s tím, že ten přístupový tunel Laport přispívá k celému tomuto základnímu tunelu. Takže předpokládáme, tender už proběhl a, a zakázky budou zadány v roce 2014, jak minulý týden obě dvě vlády v Římě slíbily. Následně tedy už je tento projekt ve fázi, kdy se asi nezarazí a tisková prohlášení už nehovoří o projektu, ale o staveništi. 20. listopadu byla také ratifikována nová smlouva o propojení Turínu a Lyonu. A tady vám s velkou radostí říkám, že i na francouzské straně obě dvě sněmovny ratifikovaly tento projekt, tento návrh, včetně Senátu, a v Itálii se očekává, že do konce roku to odhlasuje Senát. Následně tedy 1. ledna budeme mít dostatečný základ pro konkrétní činnost. Tolik tedy k pozitivním zprávám. Byly tady velké průtahy během předchozích let, takže teď jde hlavně o to, aby realizace probíhala rychle. Není už, jenom, není už ale aktuální otázka, jestli to vůbec proběhne. Předpokládám, že tedy chcete, aby hovořil stručně, co se týče Itálie a Slovinska, <clears throat> tedy Tersta Divača. Tam máme společnou italsko-slovinskou strukturu, která bude spuštěna v červnu. Je to a, podnik, který má sídlo v eh, Terstu a má dva ředitele, každého tedy z jedné země. Teď jde o to, že je potřeba vytvořit eh, první design a následně provést studii dopadu na životní prostředí plus široké připomínkové řízení s místními orgány. A z minulých zkušeností jsme zjistili, že je potřeba co nejvíce konzultovat s těmi, na které to bude mít přímý dopad. Tedy široké konzultace. Závěrem u těchto dvou velkých projektů, tedy Leon Turín a Terst Divača, mohu říci, že všechno běží Pochopitelně by bylo dobré, kdybychom tohoto pokroku dosáhli dříve, nicméně veřejné mínění je negativní, někdy dokonce nepřátelské vůči těmto projektům a navíc veřejné finance jsou na tom zoufale, takže je to opravdu zázrak. A děkuji za to a blahopřeji oběma vládám, protože učinili opravdu bolestná rozhodnutí, v svízelné době. To poslední rozhodnutí padlo na samitu 20. listopadu. Takže, pane předsedo, jsem optimista v zásadě a máme přijaty pokyny, máme přijat nástroj k propojení Evropy, také díky tomuto parlamentu a tento projekt určitě bude pokračovat a předpokládám, že mý eh, následovníci toho využijí a budou svědky dotažení tohoto úsilí do úspěšného konce. Děkuji mnohokrát, paní Ayala Sende, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla panu Bringhorstovi poděkovat za tyto informace a chci se zeptat, samozřejmě, že mám velikou radost, že ty překážky a spoždění se podařilo překonat, situace se zlepšila a chci se zeptat, zda pokud jde o ta spoždění, tak eh, jestli skutečně došlo eh, k závazku ze strany italských úřadů a za druhé, co si myslíte o francouzském plánu eh, pro infrastrukturu, který byl nedávno schválen a kde se úplně pro nejbližší období nehovoří o tom tunelu, ten je datován spíše kolem roku 2030, eh, takže se chci zeptat, zase myslíte, že do konce svého mandátu se může vám podařit prosadit zlepšení tohoto časového plánu, protože si myslím, že eh, by bylo potřeba eh, spustit ten tunel a následnou infrastrukturu ve Francii dříve. Děkuji. Thank you, Mr. Rike. Děkuji, pan Rike. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem se vlastně zeptat úplně na to samé. Hovoříme o e, spojení tam tím tunelem, který bude stát nakonec 20 miliard místo 10 miliard. Je to tedy spojení e, Eh, na francouzsko-italské hranici, ale já se chci zeptat vlastně, jaký je smysl takového tunelu, když ten tunel nikam nepovede, když nebude nic spojovat. Hovoří se tam o propojení s Lyonem a já si myslím, že právě to je ta zásadní součást celého projektu. A dosti mě zaráží, že takováto infrastruktura vlastně není dostatečně naplánována. Děkuji, pane Rike. A nakonec já. Pane Brinkhorste, já si dělám tak trošku starosti o spojení Itálie, Slovinsko, zejména tady to s propojením s přístavem Kopa. Tam se má začít pracovat mezi rokem 13 a 15 a chtěl jsem vás poprosit, jestli byste nám mohl říci, co se tam již událo na té slovinské straně věcí. Takže prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve, abych odpověděl paní Ayala Sender. Mohu vás, madam, ujistit, že ta trasa už je hotová, všichni se shodli a v té dohodě to všechno máme potvrzeno, takže žádné odklony, odchylky už nebudou. Zejména i na té italské straně tam došlo k výrazným omezením eh, v tom suském údolí. Ale do toho teď nemusíme zabíhat. Co do času? Ano, ze strany komise bychom byli bývali byli rádi, kdyby věci šly rychleji a stihly se dříve, ale, jak víte, velké infrastrukturní projekty, které se stihly včas, jsou spíše výjimečné, objevovaly pravidelně. E, současný termín je rok 2030. Pokud vím, tak na obou stranách, když si přečtete tiskové sdělení e, pana prezidenta Olanda a pana Lety, Oni si myslí oba, že právě ta přeshraniční část je klíčovou oblastí. My můžeme jenom pracovat co nejaktivněji. Jak říkám já, eh, říkal to i můj předchůdce, že mý následníci budou už v té implementační fázi. Teď už jsme vytvořili to přemostění a to je to, co jsem vám zde chtěl sdělit. Co se týká otázky pana Riké, Neustále to bylo tak, že finanční podpora z Evropské komise eh, se předpokládala hlavně na ty přeshraniční části. Já samozřejmě vím o té nedokončenosti na obou stranách. Eh, konec konců součást porozumění dohody z 20. listopadu byla i na té italské straně v tom smyslu, že se věci trošičku spozdí, což samozřejmě neznamená, že se zajistil plný přístup plná dostupnost toho nového tunelu. Ovšem mezi dneškem a rokem 2030 je víc než 16 let a za sebe, nemohu hovořit za komisi jako celek, musím říci, že e, vzhledem k tomu, že budou probíhat velké práce, e, nebude příliš vůle ten rozsah prací ještě rozšiřovat. Jak víte, podobné diskuse probíhají i na hranici Španělská a Francie. Tam se na té španělské, ano a vy to velmi hezky ukazujete, jde o peníze, tam se na té španělské straně diskutuje, co bude. Ostatně eh, určitě si otázku finanční uvědomujete velmi dobře, protože máte schválen finanční rámec na příští období. Čímž nechci nic naznačovat tedy. Ale tak se zkrátka věci mají. Já ty vaše problémy chápu, rozumím té vaší otázce, ale jak se říká v angličtině, brák si nemůže vybírat. A pane předsedo, k vaší otázce, eh, já jsem rád, že jste přístav Kopa zmínil, protože upřímně řečeno, po dlouhou dobu to vůbec nebyl problém, protože pro Slovinsko je propojení Ivača Kopa zásadní otázkou. Ale je zde určitá otázka jak jaksi eh, oddělení, protože Triestský přístav a Kopský přístav jsou asi jenom pět kilometrů od sebe a o jejich spojení se jednalo velmi dlouho. Nová struktura znamená, že jsme překonali určité eh, jaksi zdržovací taktiky nebo určitou hezitaci v této oblasti. Myslím si, že bych měl poděkovat i ostatním kolegům, kolegům, kteří se zabývají otázkou moří, e, v tom smyslu, že s Kopou budou spolupracovat i severoitalské přístavy. E, fakt je, že teď už máme ještě nový členský stát, e, Chorvatsko, kteří mají Rieku, o kousek vedle, a aniž bych to chtěl nějak přehánět, myslím si, že je velmi pravděpodobné, že severní část eh, středozemního moře, tedy v Jadranu, bude teď daleko konkurenceschopnější v porovnání s tou západní částí středozemního severního moře. Situace za poslední roky se tedy výrazně zlepšila, máme zde dobrou šanci na spolupráci a uvítáme určitě jakýkoliv signál z vašeho parlamentu na její další zlepšení. Děkujeme vám mnohokrát, pane Bringhorste za přednesenou zprávu. Eh, rád bych tímto zároveň poděkoval všem koordinátorům TNT za jejich zprávy a doufám, že i nadále budou mít náležitou podporu z komise, aby mohli v práci pokračovat. Samozřejmě chápu, že věci se mohou měnit. Uvidíme tedy, čeho v budoucnu nakonec dosáhneme. Doufejme, že příští výbor pro dopravu v Evropském parlamentu vám poskytne tolik podpory jako ten náš a jako ostatně i ten minulý eh, za Paula Kosty. To je eh, velmi zajímavá věc, co jste zmínil s těmi severojadranskými přístavy. To pan Kosta eh, snažil zapříčinit takže děkujeme vám moc krát a jdeme dále. Přístavy, přístavní služby a finanční transparentnost. Takže koordinátoři mohou udajít a jdeme na zprávu pana Fleckensteina. Thank you, Chairman. Uh... Ještě chviličku, pane Fleckensteine, počkejte prosím, než všichni odejdou, kdo chtějí odejít. Okay, Mr. Fleckenstein. Tak dobrá, pane Fleckensteine, přístavní služby. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové a kolegyně, návrh komise se soustředí na tři základní oblasti. Přístup na trh k přístavním službám, finanční transparentnost a poradenství a dozorčí orgány. Já vítám, že Eh, se komise poučila z prvních dvou pokusů a eh, zvolila opatrnější přístup zde. Ne tedy k tomu, co se týče eh, takzvaných přístavních balíčků 1 a 2, tedy ty služby pro pasažéry, například samoodbavování a, takhle, a tak dále. A důraz se také klade na sociální dialog. Přesto eh, je zde také celá řada kritických bodů, které musím zmínit. V těch odmítnutých návrzích se eh, objevilo mnoho eh, odkazů na transparentnost a na nezávislost dozorčích orgánů. Jsem přesvědčen, že i v tomto případě by se text komise nechal dobře upravit. Není potřeba vytvářet nové orgány v přístavech, ale zejména v těch přístavech, které nefungují tak efektivně, jak by mohly, by tato legislativa mohla znamenat zlepšení. Eh, přidaná hodnota, kterou chceme, je zde hlavně v tom, že se posílí autonomie přístavu. Například eh, možnost eh, samovytváření infrastruktury není potřeba nechat si to schvalovat o ministerstva někde daleko v hlavním městě. Přístavy dostavou také důležitý nástroj pro uplatňování obchodních strategií, aby mohly reagovat na změny na trhu. Předpisy co do transparentnosti a veřejném financování přispějí k tomu, aby vytvořili rovné podmínky pro všechny. Návrh komise musíme samozřejmě vnímat v souvislosti s dvěma dalšími návrhy. Za prvé, modernizace eh, horizontálních eh, směrnic pro státní pomoc. To očekáváme na začátku roku 2014. A za druhé, eh, to, co zatím nebylo schváleno, tedy ta směrnice o koncesích. Já si myslím, že o tomto konkrétním návrhu nemůžeme hlasovat, dokud tu směrnici o koncesích nedotáhneme do konce. Pokud jde o ten návrh jako takový, 84 eh, pozměňovacích návrhů jsem předložil já, eh, Ono to nestačí, jak se ukáže později, ale konec konců jsme také na začátku. Máme zde minislyšení, diskuse s odbory, to povede všechno k tomu, že předložím i já eh, i další pozměňovací návrhy. Všeobecný přístup se týká hlavně posílení autonomie přístavu, eh, vytváření eh, institucí pro podávání stížností, aniž bychom vytvářeli zbytečné dodatečné byrokratické struktury. A to samé platí i o konzultacích s uživateli přístavu. Chceme zajistit, aby ty konzultace probíhaly, ale je potřeba nevytvářet dodatečnou byrokracii. Všechno to, co nám komise říká, musí být uvedeno černé na bílém a to velmi explicitně, explicitně když doposud. Nemáme žádné univerzální řešení. Jednak nejprve co do pole působnosti. Je potřeba zohlednit hlavně ty služby, které, eh, které prospívají uživatelům přístavu a nejenom infrastrukturu, která v přístavu musí tak jako tak být. Eh, je potřeba aby i uživatelé přímo spolu rozhodovali o využití služeb v přístavech. Je potřeba zajistit náležitou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a proto, při práci a e, proto je potřeba zejména zohledňovat kritéria transparentnosti. E, přesvědčen jsem, že e, zejména v této oblasti bude potřeba podat ještě několik pozměňovacích návrhů, sám se o to pokusím. Eh, za druhé, omezení počtu poskytovatelů. Eh, komise eh, zmínila několik důvodů, proč by toto chtěla zavést. Jde tedy o omezení, jde to o umožnění omezení počtu poskytovatelů služeb. Já si myslím, že existují ještě dodatečné důvody, nejenom omezená plocha, ale i další aspekty, jako je velikost přístavu, hospodářská kapacita přístavu, eh, já nevím, eh, provoz lodí a tak dále. Nemá smysl, aby paralelně hned vedle sebe působily dvě služby, které dělají to samý, samé. A nakonec sociální standardy a role, kterou hrají v přístavech. Dále, co se týče udělování koncesí, to může eh, probíhat skutečně pouze pokud dané služby podléhají koncesnímu právu. Je to eh, velký kus byrokracie a neměl by se aplikovat i pro ty nejmenší udělované smlouvy a zakázky. Co ten návrh zprávy zatím neobsahuje v této souvislosti, ale e, bude tam ještě muset být i zapracováno podle mého názoru, e, a to je to, že bychom se měli pokusit o, to takzvané, e, o zabránění tomu takzvanému cherry pickingu, tedy o tom vybírání si tomu nejvýhodně, vybírání si toho nejvýhodnějšího poskytovatele, tím se ale možná bude zabývat výbor EMPL. Za čtvrté, přístavy by měly být schopné dodržovat dodržovat ustanovení kapitoly 2 a přitom poskytovat všechny služby samostatně, ne podle PSO, jak se o tom mluví v návrhu komise, ale o tom také ještě budeme muset diskutovat podrobně. Pátý bod, infrastruktura. Přístavy musí mít větší prostor pro komerční styky s e, uživateli a službami. Je potřeba, aby tyto struktury byly navíc naprosto transparentní. Přístavy musí být mož- mít možnost eh, eh, hájit vlastní obchodní strategii a užívat ji, vyvíjet si vlastní obchodní profil a podporovat regionální průmysl. Eh, aktiv přenesené pravomoci, ty se musí omezit pouze na klasifikaci lodí a paliv, například co do envir- různých environmentálních úlev, a e, množství použitého paliva. Předposlední bod. E, konzultace s uživateli přístavu. Výměna názorů s e, uživateli už v mnoha přístavech probíhá. Musí to být však flexibilní proces. Přístavy mohou vytvořit buď poradenský výbor uživatelů, a nebo mohou konzultovat v nějaké jiné formě za předpokladu toho, že zajistí, že všichni uživatelé se adekvátně informují a je s nimi diskutováno. Uživatelé pak eh, musí eh, být informováni o struktuře a kvantitě a kvalitě eh, koncových služeb a musí být v této věci také konzultováni. Není snad zatím potřeba diskutovat zde různé slevy a úlevy pro jednotlivé poskytovateli. A nakonec eh, dohled. Dohledové orgány. Pro mě je toto zároveň také místo pro podávání stížnosti. V mnoha členských státech máme různé takovéto úřady, jak ať už to jsou různé eh, antimonopolní úřady nebo sekce na ministerstvech nebo něco takového. A pro mě je tím pádem velmi důležité zaměřit se hlavně na funkci eh, tohoto nezávislého dohledu, Nemusíme podle mě však ale už předepisovat, jakým způsobem přesně tento úřad má být organizován. E, v stávajícím návrhu je jasně řečeno, že toto místo pro podávání stížnosti musí být jmenováno, ale e, nemusí to být úplně nová instituce. E, rovněž se zde také uvádí, že to musí být instituce pro podávání formálních stížností a ne otázka e, například e, nesouhlasu anebo nedodržování se směrnicí, to je otázka komise a členských států. Kde je to tedy potřeba zavést? E, tam, kde to není. Tam, kde už něco takového existuje, stačí stávající procesy. A teď následující proces. Do 3. prosince běží lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů. Potom proběhnou dvě nebo tři schůzky se stínovými zpravodaji. Rád bych je svolal poprvé 12. prosince. Dále, 11. Eh, února bychom potom chtěli hlasovat ve výboru TRAN a eventuálně v březnu 2014 hlasovat v plénu. První reakce z prostoru mimo parlament eh, ze strany ESPO, FIPORT, eh, a členských států těchto organizací. Ty první reakce jsou relativně kladné. E, s odbory momentálně jednám. Zde máme určité základní body sporů a tím pádem snad mohu říci, e, že vlastně asi všude platí, že není dohodnuto nic, dokud není dohodnuto vše. Každopádně se těším na kladnou spolupráci se stínovými zpravodaj. Děkuji vám. Děkuji pan Kumocakos, pan Debak, pan Bradburn, paní Wills jako stínoví zpravodajové dostanou slovo jako první. Navrhuji každému čtyři minuty, pak pan Rike, van Dalen, pan Fedance a pan de Grandes a paní Ayala Sendry ještě. Navrhuji tedy čtyři minuty pro stínové zpravodaje, ostatním poslancům přiděluji dvě minuty a všeckou budu pečlivě měřit, protože máme spoždění. Pan Giorgio, se prosím. Děkuji. Začínáme tady dnes diskuzi o téma, které nesmírně je komplikované. Všichni samozřejmě doufáme, že dosáhneme eh, úspěchu a já myslím, že můžeme být poměrně pozitivní, nemusíme vycházet eh, z těch případných eh, minulých neúspěchů. Důležité je, zda najdeme konstruktivního ducha a budeme takto dále zpracovat a já myslím, že tentokrát by se nám mohlo podařit dosáhnout dohody. Z tohoto důvodu a zvláště že sám věřím svým slovům, bych chtěl poděkovat eh, za odvedenou práci panu Fleckensteinovi, protože si myslím, že většina jeho návrhů jde správným směrem. Nicméně se domnívám, že paralelně bychom měli mít dostatek času na diskuzi o různých otázkách, které by ještě bylo dobré dojasnit, případně lehce upravit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. A já bych teď v tuto chvíli chtěl pouze zdůraznit, že odvedená práce, kterou máme dnes před sebou, jde určitě dobrým směrem a já ji oceňuji. Kdybych se měl podívat na nezávislý orgán dohledu, tady souhlasím s tím předkládaným návrhem a také s tím, že by se nahradil tento úřad nezávislým dohledem, aniž bychom vytvářeli ovšem novou strukturu. Je potřeba zajistit, že ať už se vytvoří jakýkoliv orgán, bude fungovat nezávisle, bude mít skutečně nezávislou povahu. Pokud jde o zrušení článku 18, který se týká spolupráce mezi nezávislými orgány dohledu, tak obecně souhlasím s vyškrtnutím všech těchto povinností. Nicméně je potřeba ještě prověřit tu možnost vytvořit určitou flexibilní platformu pro dialog a výměnu informací a osvědčených postupů, ale obecně souhlasím s tím, že by se článek 18 vyškrtnul. Dále, pokud jde o omezení počtu poskytovatelů služeb, článek 6, tak eh, zde si myslím opět, že je to správný přístup, aby tam byla ta tři kritéria, která by ospravedlnila toto omezení poskytovatelů služeb protože v takto malém eh, odvětví, na takto malém eh, trhu, zvláště potom v případě eh, malých přístavů je to velice důležité a také pro, obs, pro ochranu životního prostředí je to důležité. To jsou tedy velice důležitá kritéria, která pokud budou splněna, tak si myslím, že to skutečně povede k tomu nastavení menšího počtu poskytovatelů, pokud se uplatní všechna tři kritéria. Pokud jde o konzultace s uživateli přístavů, tak podporuji tento pozměňovací návrh a přístup pana Flankensteina. Pokud jde o to, že eh, řízení přístavu musí být prováděno nezávisle. Opět si myslíme, že tady to jde eh, správným směrem, protože takový subjekt samozřejmě musí respektovat některé ekonomické zásady, ale i jiné základní principy. Jedním z nich je pochopitelně transparentnost, která je velice důležitá například při státní pomoci. A na závěr jenom skutečně minutku. Pane předsedo, eh, nařízení vstupuje v platnost a my si také myslíme, že by mělo vstoupit v platnost minimálně dva roky poté, co bude eh, Eh, zveřejněno v úředním věstníku. Ještě k tomu hloubení, dredging, chceme to vyškrtnout, souhlasíme s vysvětlením pana zpravodaje, ale myslíme si, že je potřeba eh, ještě zanalizovat veškeré aspekty, které se takzvaného hloubení týkají, protože velice často tato eh, technika je prováděna státem a je potřeba i tyto implikace Eh, zanalizovat. A pokud jde o lodivodské služby, tak eh, zde je eh, třeba se podívat na to, za to je v souladu s textem komise. Další řečníci, prosím, stručně. Nederlands is er een gezegde, ehm, derde keer goede keer, en ik hoop dat dat ook hier... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Návrh Evropské komise, ten úplně prvotní, se ubíral správným směrem. Spravodaj tam některé věci doplnil a ještě tím vylepšil návrh komise. Neměli bychom zapomínat na to, že tady existuje rozdíl u rozsahu, ale zároveň je potřeba se také dohodnout na nějakých obecných kritériích. Nesouhlasil bych se změnou rozsahu působnosti, to, co říkal pan zpravodaj, my jsme chtěli to liberalizovat a harmonizovat všude jako liberálové, protože to určitě potom přinese větší přidanou hodnotu. A také se tím zvýší konkurenceschopnost přístavu. Nejde tady jenom o konkurenci mezi přístavy, ale také o dokonalém fungování v rámci jednotlivých přístavů. Takže v přístavech musí být otevřen trh Existují tady určité navržené výjimky a to by mohlo vést k tomu, že to bude omezeno v rozsahu působnosti. Nad tím se musíme ještě zamyslet. Mně se zdá, že bychom mohli vymyslet lepší balíček, než to, co navrhl pan zpravodajce. Spravodaj. Teď ještě další věc. Jsme proti navýšení administrativní zátěže. Kdyby tady měl vznikat nějaký nový nezávislý orgán, tak eh, Takovýto orgán by měl vzniknout řádným způsobem. Pan zpravodaj o tom hovoří a podporujeme ho v tom. Co se týče konzultace s účastníky přístavu, tak tady bychom byli ještě flexibilnější než komise. Se zpravodajem tady souhlasíme. To tež platí pro větší obchodní svobodu. Především co se týče poplatku Transparentnost je důležitá, ale obchodní svoboda musí být také zaručena. Nesmíme přicházet ani o globální příležitosti. A potom máme ještě jednu věc. Ta se týká přenášení dohod z jedné firmy na druhou a to tež platí pro zaměstnance. My jsme měli pocit, že to je v kompetenci členských států. Mezi členskými státy máme různé systémy a nám připadne, že je potřeba tady hovořit o sociálních otázkách. Nesmíme zapomínat ani na sociální dialog. Evropská komise, eh, tedy výbor tady navrhl určité pozněvací návrhy. Nesouhlasíme, myslíme si, že sociální dialog musí probíhat řádně, protože jinak je zbytečný. Všechno musí být předloženo k vyjednávání a potom ještě další věc. Potřebujeme mít stanovena jasná data. Máme pocit, že není možné přesouvat tato data o 2-3 roky. To by mohlo vést k situaci, že někteří budou chtít velmi rychle podepsat eh, všechny smlouvy, než eh, to vstoupí v platnost. Takže musíme mít jasný rozsah působnosti, musíme zlepšit také konkurenceschopnost evropských přístavů. Nám se zdá, že je možné provést tady tento balíček a budeme se těšit na další diskuse. Pan Bradborn, prosím. Možná ani nebudu potřebovat čtyři minuty, pane předsedo. Především chci poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Rozhodně je to lepší než původní návrh Evropské komise. Souhlasím s tím, co říkáte k nezávislému orgánu dozoru v návrhu Evropské komise by to vedlo ke zbytečné byrokracii. Pořád ale máme, vidíme zásadní problémy. Návrh Evropské komise i v dobrém pozměněném znění možná nebude přijatelný. Všichni víme, že řeší parlament už třetí takovéto nařízení. Dvakrát z dobrých důvodů bylo zamítnuto a občas si říkám, proč prostě komise nerozumí slovu ne? Ten návrh, to jeho samotné jádro, vede k příliš velké, velkým intervencím a byrokracii. Prostě nerespektuje svobodu trhu a nerespektuje to, že přístavy, které jsou soukromé, fungují jinak než ty, které získávají veřejné prostředky. Konec konců na přístavy se vztahuje právo hospodářské soutěže, takže si myslíme, že následně toto nařízení je nadbytečné. Pokud je potřeba tyto služby regulovat, tak to není rozhodně v tuto chvíli. Musíme se také podívat, jak bude komise řešit státní podporu a musíme se také podívat na praktické dopady koncesní směrnice bude mít na přístavy. Spojené království má velmi dobré soukromé přístavy a toto nařízení by v podstatě mohlo ohrozit naše úspěchy a tisíce pracovních míst, která jsou na to navázána také. A i pan zpravodaj říkal, že nemůžeme mít žádné univerzální řešení na problém, který komise vnímá. Takže závěrem, pane předsedo, budeme předkládat pozněvací návrh, který bude spočívat v zamítnutí celého návrhu a Doufáme, že se tímto návrhem budeme dohloubky zabývat a že to nakonec povede právě k tomuto výsledku. Děkuji. Děkuji. Paní Wells, prosím, na čtyři minuty. Ja, vielen Dank. Ich le- Děkuji vám, pane předsedo. Po eh, prohlášení pana zpravodaje přesto tento návrh odmítám. 80% eh, respondentů v studii Porcius se vyjádřilo se spokojeností eh, k stávajícímu systému, takže podle našeho názoru zde není vůbec potřeba cokoliv regulovat dodatečně. Jsem si jistá, že komise, až toto zpracuje, pak přijde s balíčkem pro přístavy číslo 4, s tím, že tedy nám nedají pokoj ani po těch teď tedy dvou, příště tedy třech neúspěšných pokusech. Ani ta podoba v podobě tedy eh, nařízení zde není na místě. A v tom se shoduji například s komorou severoněmeckých přístavů. Myslím si, že právě takovéto názory jsou velkým a důležitým důvodem pro odmítnutí celého tohoto eh, celého tohoto balíčku. A kromě toho zde tady máme i všechny ty činnosti jako hloubení a různé um, ehm, lodivodské služby a další služby v přístavech, které vyjmenoval už pan Fleckenstein. My vlastně vůbec nevíme, co na nás komise eh, vymyslí. A konec konců se z toho procesu mají vyjmout i samotní uživatelé, což vůbec nemění to, že eh, by eh, tato regulace pak otevřela dveře další regulaci ze strany EU, jakmile bude v platnosti, o čemž tady pan Fleckenstein už nehovořil. Eh, souhlasím také s odbory zaměstnanců evropských Přístavu to je tedy článek 18 bod 6 návrhu komise, kdy se jak si zakazuje právo na stávku. Já si myslím, že eh, jakákoliv eh, takováto opatření, která mají zasáhnout do práv stávkujících, se musí škrtnout. Ovšem to je požadavek, který eh, návrh pana Fleckensteina nezohledňuje. Už i u toho železničního balíčku se objevují pokusy o omezení práva na stávku a zde je další pokus komise, eh, podobně jako v Monty 2, prosadit takováto opatření a omezit tak pole působnosti odborových organizací. My podobně jako ETF, odborový svaz pracovníků v přístavech v Evropě, jsme přesvědčeni, že komise chce zapřáhnout vozík před koně v tom smyslu, že eh, tento návrh na nařízení se vlastně odvozuje od eh, koncesní legislativy, která zatím ale vůbec není schválena. A myslím si, že dokud nebude ta koncesní legislativa eh, vyřízena, nemůžeme pracovat ani na tomto. Pokud jde o spojení nezávislých dohledových orgánů podle článku 18.1 do nějaké celkové nebo větší sítě, zde má být ještě jiný návrh, který ještě musíme přeskoumat, který se týká výměny informací, který, a, e, což je ale věc podle mě vzhledem k okolnostem s NSA a nedávnými případy sledování řešeno neadekvátně. Děkuji vám na dvě minuty teď ostatní poslanci. Jako první pan Riké. Eh, Děkuji, pane předsedo. V podstatě Dvakrát eh, jsme to vyhodili, po třetí se nám to vrátilo zadními vrátky. A pokud z obou stran zní, že se to má zamítnout, tak nechce to zamítne nebo nechce to zaměří jinak. Jinak souhlasím s prací pana zpravodaje, mám ale pár otázek. Hovořilo se o remorkérech, ale nehovořilo se o řízení. To jsou všechno prvky, které jsou součásti bezpečnosti v eh, přístavech. Co se týče řízení, to vylučujete, tak otázka potom je, jestli by se neměly ze stejných důvodů vylučovat i ty další dvě věci, které jsou třeba uspořádány jinak. Teď, eh, co se týče hloubení nebo udržbového hloubení, tak potom, když to se vyloučí, tak už tam nic nezůstane. A potom k tomu, co říkali předchozí řečníci, že zatím tedy nemáme směrnici o koncesních smlouvách a má to na nás velký dopad, protože následně vzniká velká řada pochybností týkající se a jaksi cesty, kterou se bude ubírat tato oblast po přijetí této zprávy. A co se týče těch kontrolních orgánů, tak ho potřebujeme. Chceme združovat stávající orgány. Může se stát, že bychom měli různé kontrolní orgány, které budou pracovat eh, na základě různých hodnot a následně to nebude úplně transparentní a transparentní to být musí a to je eh, důvod, eh, se kterého si mě nelíbí tento návrh. Děkuji, pan Vandále, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když hovoříme o stávající pomoci státní podpoře u přístavu, tak opravdu čekáme na nějaký řádný návrh. Když se díváme na stávající návrh, tak kapitola 3 o finanční transparentnosti je určitě tou nejdůležitější. Takže mám pocit, že tady vytváříme nějakou komplexní strukturu a já se obávám, že to povede k velké byrokracii, takže se stavím k tomuto návrhu velice kriticky, pane předsedo a o to více proto, že tento návrh představuje určité riziko spojené se sociálním dialogem s minimálními požadavky. Konec konců s tím už jsme se setkali u letišť. A musím říci, že bych nerád, abychom se znova pouštěli do této diskuse. Tolik tedy mé hlavní připomínky. Teď, co se týče rozsahu působnosti tohoto nařízení, tak pokud se k tomu mohu vyjádřit, tak řeknu, že zpravodaj hovoří o tom, jak důležité jsou tyto oblasti pro bezpečnost, ale už zapomíná na to, že existují jiné služby, které jsou stejně tak důležité. Jsou to služby, které se starají o vlastně lodivod, lodivodské služby. Tyto služby jsou velice důležité a měly by být vyloučeny z rozsahu působnosti tohoto návrhu. A v článku 14, tam si myslím, že je potřeba věnovat větší pozornost eh, ekologickým přístavům. Takže tam budeme mít pár pozněvacích návrhů. Děkuji. Upřímně řečeno, trochu mě tento návrh na řízení mate, protože přichází velmi pozdě takže neuvidíme konečný výsledek před koncem tohoto funkčního období. Navíc byl poměrně vyprázdněn. Vypadly z toho klíčové prvky týkající se jak osobní, tak námořní dopravy. Má ale i určité pozitivní prvky, o kterých hovořil pan zpravodaj. Konkrétně se to týká finanční transparentnosti, takže tam je to krok ku předu. A potom hovoříme o liberalizaci určitých služeb v přístavech, které podle mě stejně nejsou nijak kritické. Má to malé dopady na náklady a v podstatě jsme zjistili, že komerční provozovatel si nevybírá přístav podle těchto služeb, protože nejsou nijak zásadní, jsou to spíše okrajové záležitosti. A teď, co se týče těch dalších dvou služeb, tak eh, já si myslím, že tam zase není tak zásadní rozdíl v tom. Protože v podstatě to první styčné místo mezi lodí, které má problémy, bude pilot. Čili tyto služby musí být eh, vzaty v úvahu, protože eh, mají souvislost s bezpečností. Čili pokud ty pilotní služby stáhneme, tak dobrá, ale co se týče těch dalších služeb eh, spojených s bezpečností, no tak pokud ty ztratíme, no tak v podstatě už v tom nařízení nic nezbyde. Takto se nařízení nespracovává a možná by bylo dobré to spíše vyřešit směrnicí. Sí, Pan de Grandes, děkuji, pane předsedo. Pokud mě neklame paměť, tak tady v parlamentu už jednou proběhlo to smutné představení, to negativní hlasedání ve Štrasburku, asi se na tom vzpomenete, pane předsedo, a poté eh, to trvalo pět let, než komise zpracovala nový návrh, v podstatě až do konce celého funkčního období. A nevím, jaký je to záměr. Nemůže to být žádný pozitivní záměr. Panu Flankensteinovi pochopitelně chci poděkovat, eh, ale myslím, eh, že Tohle je jako kronika ohlášené smrti, abych citoval známé dílo latinskoamerického autora. Přesně tak toto dopadne s tímto návrhem. Já si myslím, že je potřeba eh, být kreativnější. 90%, pane předsedo, eh, našeho zboží se převáží přes eh, přístavy a tak tyto služby jsou naprosto zásadní pro celé odvětví, pro celý průmysl Oproti letecké dopravě eh, nemá tento sektor takové výhody, eh, o čem jsme tady hovořili už mnohokrát. Myslím si, že návrh Evropské komise je velice zdrženlivý a není možné tady přistoupit na tolik výjimek. Je třeba korigovat tu situaci eh, v tomto nařízení nastavit například jasné poplatky pro využívání infrastruktury. Tady souhlasím s panem eh, zpravodajem, ano, je to logické. Pan zpravodaj navrhuje, aby řídící orgány či kompetentní orgány v přístavech eh, byly schopny sami poskytovat eh, své služby a ano, pokud eh, tady bude ovšem volná hospodářská eh, soutěž, eh, nevidím také důvod, proč by se tady měly vyškrtávat všechny ty výjimky, včetně těch sociálních pravidel. Myslím, že pracovníci jsou chráněni, pokud jde o jejich sociální práva, jinými nařízeními a legislativou Evropské unie. Paní Ajala, děkuji, pane předsedo. Já mám také dojem eh, jakéhosi dežavy. Máme tady v podstatě úplně stejný text, který nám komise předkládá znovu, znovu a znovu. V podstatě eh, v téže podobě, nebo možná trošku oslabený a eh, naším úkolem tedy je mm, souhlasit eh, s eh, materiálem, kterým, kterému se stále více a více omezuje působnost eh, a rozsah působnosti. Tady souhlasím s naším zpravodajem. Nakonec vůbec není jasné, jakým způsobem se to bude aplikovat. Nevím, jestli je to v souladu s tou zásadou lepší regulace, lepší legislativy. Já myslím, že je potřeba nastanovovat zcela jasné normy, které potom mohou být eh, jasně prováděny. A skutečně nevím, jestli eh, toto je eh, případ tohoto nařízení, protože je vidět, je tady spousta výjimek, to, to hloubení, ty loděvodské služby a tak dále, a tak dále. Já samozřejmě vím, že problémy problémy přetrvávají, ale Myslím si, že je potřeba v tom to spolupracovat se všemi zainteresovanými starami, ehm, pokud jde například o, to, o ta sociální práva, práva pracovníků eh, na stávku a pokusit se dosáhnout nějakého kompromisu, ale pokud všechno vyškrtneme eh, z té působnosti, tak nám tady nezbyde v podstatě mm, nic. Eh, zredukujeme tu působnost na minimum. Pokud jde o e, státní pomoc, tak chci říci, že tady musí platit zásada transparentnosti, to se objevuje i v jiných e, legislativních návrzích Evropské unie. Transparentnost je zásadní. A pokud jde o federální e, strukturu, my ve Španělsku máme takovou tedy síť přístavů, která odráží tu federální strukturu země. Další věc, to jsou ty vztahy se zem, eh, s regiony, s eh, městy. Já nevím, jestli se podařilo dostatečně to sem zakomponovat. Děkuji. Ještě než se obrátím na komisi, říká pan předseda, tak eh, myslím, že je třeba položit si zásadní otázku a to, že pokud vyškrtneme lodivodské služby, hloubení, remolk, remorkář a tak dále a tak dále, všechno toto, tak vlastně jiné věci už sama komise vyškrtla, například odbavování nákladu, tak já si myslím, že to už samo o sobě ukazuje na tu velice neobvyklou e, situaci a člověk si musí položit otázku, zda v tomto návrhu vůbec něco zbylo k diskuzi. A musím se zeptat komisem, položím tuto otázku hned teď komisi. Já vím, že pan zpravodaj na tom hodně pracoval, snažil se tam najít alespoň něco. Ale já myslím, že je jasné z toho, co tady řekli kolegové poslanci, že převládá názor, že by se to mělo po třetí zamítnout, že bychom tento návrh měli po třetí zamítnout, eh, což eh, bude znamenat, že za tři roky určitě dostaneme čtvrtý návrh od komise. Ale mě znepokojuje eh, celá ta situace s důvěryhodností. Ještě než se toto vše dostane na radu a Bůh ví, co tam s tím udělají, tak se podívejme na otázku důvěryhodnosti. My se snažíme něco zapracovat do evropské legislativy, jenom proto, abychom konali nějakou zákonodárnou činnost. Kdyby tam byl, bylo to odbavování nákladů dobře, dobře, možná by to byla bouřlivá uh, diskuze, ale pokud eh, nás nemůžete, nedokážete přesvědčit, uh, o tom, že tam nepotřebujeme odbavování nákladu, že není potřeba sem zakomponovat lodivodské služby, remorkáž a tak dále. Možná byste se měli ptát sami sebe, zda není dobré celý tento návrh úplně stáhnout. Předávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento grandiozní úvod, eh, Já jsem chtěl říci, po té, co jsem se vyslechl pana zpravodaje a e, řadu poslanců, že teď e, máme konečně našlápnuto k dobrému textu, který nebude o otevírání trhu. A já se omlouvám, ale už e, to tady bylo dvakrát. Dvakrát jsme předložili návrh, který se týkal výhradně otevírání mm, eh, přístupu k přístavním službám. My jsme se z toho poučili a z tohoto důvodu bohužel tento text eh, byl trochu opožděn, ale bylo potřeba odvést eh, obrovský kus práce, řadu konzultací, tak abychom do právního textu zapracovali důležité parametry, které se týkají větší odpovědnosti a také větší právní jistoty. A já si myslím, že nás můžete kritizovat eh, u řady věcí, ale pokud si vezmete ty jednotlivé aspekty, které v textu uvádíme, tak jsem přesvědčen o tom, že dokážeme parlament přesvědčit o tom, že všechny ty prvky jsou tam zakomponovány tak, aby všichni hráči, včetně provozovatelů přístavů, měli k dispozici vše potřebné pro větší odpovědnost, větší právní jistotu a nakonec eh, že to celé povede k efektivnějším přístavům a k tomu, že budou přístavy lépe vybaveny a budou se lépe schopny vypořádat s celosvětovou konkurenci, konkurence, konkurencí. A vy jste sami eh, o tomto hovořili, hovořili jste o tom, jak důležité jsou přístavy eh, pro dopravu, pro naše eh, hospodářství. A když se podívám na zprávu pana zpravodaje, tak si myslím, že se jedná o dobrý pokus dále zlepšit eh, náš návrh v řadě aspektů. Možná, eh, že jsme sami mohli jít trochu dále. Několik příkladů zjednodušení nebo dodatečná flexibilita, kterou eh, navrhuje ve svém návrhu, pokud jde o řešení stížností, o dohled, o čem se tady živě diskutovalo a pak je tam řada pozměňovacích návrhů, které předkládá pan zpravodaj a v nich klade důraz na autonomii přístavu a to je opět hlavní zásada, jedna z hlavních zásad, kde si myslím, že se shodneme ve svém postoji. Eh, jsou tady čtyři aspekty, kde si myslím, a to je otázka vyjasnění, že eh, ta situace musí být vyjasněna. U lodivodských služeb a hloubení, já myslím, že záměrem nebylo vyloučení těchto důležitých eh, služeb z působnosti textu, ale spíše jsme chtěli jasně říci, že vzhledem k tomu, že se jedná o specifické služby, tak eh, že by měly především podléhat tomu režimu transparentnosti, který navrhujeme a proto bychom se zařídili podle pozměňovacího návrhu pana zpravodaje, protože si myslíme, že obě tyto služby, jedna má přímé náklady pro uživatele, druhá představuje nepřímé náklady pro uživatele. Každopádně jsou tyto služby důležité pro efektivitu přístavu, takže si myslíme, že je dobré tam tyto dva prvky ponechat. Další dva prvky, které jsou pro nás důležité, ty jsou obsaženy také ve vašich pozměňovacích návrzích. A my jsme se zde snažili lépe nastavit používání výhradních práv. Ten text je v tomto místě důležitý, protože tak nabízí právní jistotu, neboť výlučná výhradní práva mohou být poskytnuta pro řadu služeb v přístavech. Myslíme si tedy, že bychom měli uvést seznam odkazů na příslušnou legislativu, například na režim koncesí a režim zadávání veřejných zakázek. Jedná se o důležitou součást právní jistoty a podobně, když diskutujeme o společné klasifikaci plavidel, tak tady navrhujeme určité prvky, které se mají eh, aktualizovat aktiv přenesené pravomoci a klademe tu důraz na definici tzv. ekologických plavidel a také eh, na eh, zásadu spoplatňování ekologického dopadu, protože si myslím, že investice do koupy ekologického plavidla se musí projevit v určitém právní jistotě, že můžete v řadě přístavů toto plavidlo použít. Takže omlouvám se, pane předsedo, vím, že máme málo času, ale upřímně si myslím, že se jedná o text dosti odlišný od toho předchozího, o kterém se tady v minulosti diskutovalo. A myslím si, že návrh zprávy Evropského parlamentu je dobrým základem pro další diskuzi. Pane Fleckensteine, chcete něco stručně? Ano, e, rád a velmi stručně těch několik máro bodů zmíním. Samozřejmě e, bude potřeba hovořit o e, detailněji o vstoupení v platnost tohoto opatření zejména co do jaksi zpracování této legislativy tak, aby mohla být implementována. E, směrnice o koncesích, ta musí být nejprve odhlasována, jinak toto vůbec nemá smysl. A pokud jde o různé struktury těch dohledových grémií, pane Vandálene, to podle mě nevede k tomu, že toho více zkontrolujeme. To by tomu bylo tak, kdybychom nevěděli, co vlastně máme kontrolovat, ale to, co chceme kontrolovat, to velmi dobře známe. Chceme to jen kontrolovat u nějakého úřadu, ať už je to u konkrétně nějaká instituce, nebo antimonopolní úřad, nebo ministerské oddělení, nebo cokoliv. Nemusíme si každopádně ale vymýšlet nové věci, pokud nějaká taková regulace už v místě existuje. Směrnice nebo nařízení. Buď najdeme něco rozumného, a nebo řekneme, teď už je to správně. Podle mého názoru to může být i nařízení, protože směrnice se má dělat jenom tehdy, když to nemusí dělat všichni. Pokud e, naopak budeme přesvědčeni, že to nestačí, e, například nestačí to, co navrhla komise, nestačí ani to, co já jsem se teď snažil Eh, přepsat, řekneme si, není to dostačující, tak to zkrátka necháme být. Já bych ale rád poprosil stínové zpravodaje, abyste eh, se svých frakcích zeptali. Já už jsem se eh, vyptal na názory ECR a GUE. GUE říká každopádně ne. A rád bych podobné názory slyšel i od ostatních frakcí. Protože u nás je to tak, že dvě třetiny e, socialistů říkají, uvidíme, jestli to bude za něco stát. Paní Ayala Zender hovoří o deja vu. Ono je to tak často, když o něčem diskutujete po třetí, ono se to nabízí. Já jsem o těch věcech také už v minulosti diskutoval, že ano. Ale zkrátka uvidíme, když budeme mít e, odpovídající většinu, která řekne ne, nemusíme se tím vůbec zabývat a možná by eh, chom si toto mohli vyjasnit hned na začátku celého toho, tohoto cvičení. A tím pádem eh, doufám, že mi stínoví zpravodajové brzy dají vědět a 12. prosince se s nimi poprvé setkám, pokud vše půjde tak, jak předpokládám. Děkuji vám, pane Fleckensteine. Termín pro pozměňovací návrhy 3.12. Hlasování ve výboru 11.2. Eh, mluví se tady o hlasování v plénu, ale dobře. Eh, předpokládá se zde březen 2014. Každopádně termín pro pozměňovací návrh je 3. prosince. Eh, děkujeme, pane Fleckensteinem. Jako další zde máme nařízení o tachografech. Musím poslancům rovněž připomenout, že stanovisko rady bylo oznámeno 21. listopadu a e, výboru bylo oznámeno dnes. Přijatý text rady zohledňuje dohodu, kterou, které dosáhly zpravodajka, stínový zpravodajové a rada. Jako výsledek této dohody vypracovala paní Tykau doporučení pro dlouhé čtení, které neobsahuje žádné pozměňovací návrhy. Eh, možná tu jsou ještě nějaké problémy, zda se některým frakcím líbí nebo nelíbí kompromisy. Možnost pro ty frakce je hlasovat buď pro nebo proti těmto kompromisům. Každopádně termín pro pozměňovací návrh je 28. listopadu. Nejdříve má ale slovo paní Tykau. Prosím. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Začala bych tím, že poděkuji sekretariátu, a stínovým zpravodajům za soustavnou práci a podporu v celém tomto jednacím procesu s radou. Tímto tématem už se zabýváme více než dva roky a e, tyto dokumenty, tedy ten dokument, který máme před sebou, velmi dobře odráží jednání, která proběhla. Zabývala se tím vlastně čtyři předsednictví rady. Jako zpravodajka bych ráda vyzvala výbor pro dopravu a celý parlament k tomu, abychom e, tuto dohodu přijali, vzhledem k tomu, že tato plně odpovídá proběhnuvším jednáním Co se týče obsahu eh, dohody, zde nebudu zabíhat do podrobností o nových eh, funkcích digitálních tachografů. Jsou to ty takzvané inteligentní tachografy, eh, které mají mnoho výhod, to například komunikace na dálku, záznam místa, záznam umístění a vzdálená kontrola. Ráda bych pouze řekla, že prostřednictvím tohoto nařízení se parlamentu podařilo v podstatě donutit členské státy k tomu, aby eh, příslušní důstojníci, kteří kontrolují tachografy, byli vybaveni eh, dálkovými komunikačními systémy, tak tedy, aby nejenom oblast dopravy musela investovat do chytrých tachografů, ale museli do nich investovat i příslušné kontrolní složky, které tím pádem budou schopny zkontrolovat informace, které tato zařízení nabízejí. Parlamentu se rovněž podařilo zlepšit eh, ustanovení o ochraně údajů, což je velmi důležitá věc. Co se týče ehm, dat o lokalitě, parlament požadoval, aby se sem zakomponovalo několik dalších bodů, e, nejenom tedy e, začátek a konec pracovní doby v daný den. Zhruba po třech hodinách souvislého řízení dojde e, vždy k zaznamenání aktuální polohy vozidla. Využíváme k tomu satelitní signál, jehož použití pro tuto funkci bude bez poplatku. Za další, eh, inteligentní tachografy budou zavedeny do 36 měsíců. A to od přijetí tohoto nařízení. Budou eh, uvedeny na trh, přičemž tedy těch 36 měsíců začne běžet od přijetí těch technických ustanovení. Pokud jde o inteligentní systémy dopravy ITS. Zde ten text obsahuje rovněž nová ustanovení. V praxi je pak velmi důležité, že se nám podařilo sem zavést eh, změněná ustanovení o standardním rozhraní. Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví a použití externích zařízení, Evropský parlament trval na tom a také si to vymohl, že veškeré eh, nákladní automobily od určitého data budou vybaveny takovýmto systémem inteligentního tachografu, tak abychom do 15 let od zavedení inteligentních tachografů měli všechna vozidla eh, pro mezinárodní dopravu vybavená takovýmto zařízením. Byla posílena role kontrolních, eh, kontrolních eh, orgánů. Komise vypracovala eh, nový obsah co do školení těchto, těchto osob které nově bude zahrnovat i ustanovení o společné interpretaci sociální legislativy a jejich opatření. Například budou eh, v oblasti dočasných kartiček posílena ustanovení o kontrole dohledu nad nerezidenty řidiči, kteří nově budou mít možnost využívat digitální tachografy a tím pádem budou podléhat efektivnější kontrole. Zvýšili jsme odpovědnost eh, spedičních společností. Dále je zde návrh na združení řidičských průkazů a eh, karet řidiče, průkazek řidiče, což bylo tedy zamítnuto, protože se ten návrh považoval za nedostatečně zralý. Co do sociálních ustanovení. Parlament eh, v této oblasti velmi tvrdě bojoval a tedy tato legislativa se bude vztahovat pouze na eh, řidiče profesionály. Eh, tato legislativa se tím pádem nebude vztahovat na nákladní vozidla do 7,5 tun a na vozidla, která eh, vezou materiál, vybavení nebo stroje, které řidiči využívají v průběhu práce, tedy pokud nejsou řidiči z povolání. Co do národních výjimek, zvýšili jsme poloměr toho pomyslného kruhu v některých případech z 50 na 100 kilometrů. Jsem přesvědčena, že stávající podoba dohody je dobrá a to i pro kolegy v Německu, kteří se snažili eh, dosáhnout navýšení ze 100 až na 150 až 200 kilometrů, tedy ten poloměr toho pomyslného kruhu. Těch 100 kilometrů, které máme teď, je dvojnásobkem té původní vzdálenosti, která byla 50 kilometrů. Navíc zde máme evropskou výjimku pro eh, Eh, řidiče, kteří nejsou řidiči z povolání. Tolik z mé strany vše. Ráda bych apelovala na kolegy, aby tuto dohodu přijali. Děkuji vám mnohokrát. Rád bych poslancům pouze připomněl, že naše stanovisko ke druhému čtení eh, neumožňuje podání, znovu podání pozměňovacích návrhů, které byly zamítnuty v prvním čtení. Takže v podstatě jediné, co můžeme dělat s pozměňovacími návrhy, můžeme pouze obnovit částečně nebo celkově stanovisko parlamentu v prvním čtení. Takže pokud se vám nelíbí stanovisko parlamentu v prvním čtení, smůla. Ale tak to zkrátka funguje. To jsem jenom tedy chtěl říct, aby to bylo všem jasné. Termín je 28. listopadu. Takže kdokoliv bude podávat nové pozměňovací návrhy, které neobnovují původní stanovisko parlamentu, tyto pozměňovací návrhy budou automaticky vyškrtnuty. Chce snad k tomu někdo něco říci, nebo jsou všichni spokojeni? Jezín, ale velmi stručně eh, a případně bude čas ještě na komisi. Děkuji, já jsem chtěla pouze poděkovat za výbornou spolupráci s paní Tykal ačkoliv třeba pro mě ne vše bylo optimální, ať už jde o ty poloměry těch pomyslných kruhů a vzdálenosti nebo jiné věci, mohu říci, že budeme hlasovat pro. Výborně, pan Hedberg za komisi, pokud budete stručný, budete velmi laskav a komise snad se dostane na bílou listinu parlamentu. Děkuji, jenom velice stručně podporujeme kompromis, který byl dosažen mezi parlamentem, radou a komisí v rámci trialogu a e, také podporujeme nedávno schválený první postoj rady. Těšíme se na rozhodnutí Evropského parlamentu, které určitě usnadní rychlé schválení tohoto důležitého nařízení. E, o co jde? Jde o to, zajistit, abychom co nejdříve měli na trhu k dispozici novou generaci eh, typově schválených tachografů, protože to přinese značné výhody, zlepší to efektivitu prosazování pravidel týkající se doby řízení a samozřejmě to přinese také eh, výhody v podobě větší bezpečnosti na silnicích, eh, pokud jde o pracovní podmínky řidičů a rovné podmínky pro podnikání eh, v tomto eh, segmentu. Takže eh, těším se, že parlament brzy schválí tento dokument. Děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci. Pan předseda, děkuji, aby bylo všechno jasné. Opakuji ještě jednou, že návrh, že 28. listopadu je termín pro předložení eh, pozměňovacích návrhů a hlasovat se bude v úterý 17. prosince. To je tedy vše. Děkuji panu zpravodaji. V rámci bude různé nemáme nic, jenom příští datum schůze. Schůze proběhne 16. prosince ve 3 hodiny tady v Bruselu což bude předcházet tomu velkému úterý, eh, hlasovacímu úterý, které nastane 17. prosince. Přeji všem hezký večer.